Okay. Dámy a pánové, už jste dostali pár minut na to, abyste se usadili. Tak poprosím vás, aby jste se už všichni usadili, protože později máme dlouhé hlasování. Bude tady potřeba, abychom zahájili naši schůzi. Čeká nás bod 10 eh, na pořadu jednání, tedy správci alternativních investičních fondů. Eh, budeme mít rozpravu o správě a o pozměňovacích návrzích. Já si uvědomuji, že jste pozměňovací návrhy v překladu dostali velmi pozdě, ale přesto se pan zpravodaj domnívá, že bude moci proběhnout první diskuse s tím, že druhá rozprava by měla proběhnout 16. 3. Předám tedy slovo panu zpravodaji a poprosím jej, aby zahájil diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, nejprve mám dvě malá oznámení, budu stručný. Budu mluvit pouze maximálně minutu na jeden pozměňovací návrh tedy. Takže Zaprvé bych chtěl omluvit naše kolegy zelené, protože ty pozměňovací návrhy, ta, ta hromada stála určitě hodně lesů tedy a <laughs> doufejme ve striktnost při hlasování. Takže můžete určitě říci. Samozřejmě ty pozměňovací návrhy jste obdrželi poněkud pozdě, ale to není asi chyba oddělení, protože jich 1669 a složitost před, předkládání vyžadovalo opravdu hodně práce službám a parlamentu a proto byly předloženy teprve před krátkou dobou ale myslím si, že je užitečné, abychom dnes vedli tuto první úvahu. Každý eh, poslanec samozřejmě zná pozměňovací návrhy, které předložila, je schopen je obhájit a myslím si, že jde také o to, abychom schrnuli ty jednotlivé kontakty, které jsem měl během přípravného období. Měl jsem mnoho kontaktů, protože jsem, spočítal jsem to, přibližně bylo 110, jsem měl 110 rozhovorů tedy osobami, které zde obvykle nazýváme lobbysté, ale kteří jsou v podstatě profesionálové, kteří nám vysvětlují svá stanoviska, což přispívá k osvětlení a k větší informovanosti zpravodaje a přispívá k přesnosti. Také jsem měl kontakty s odděleními komise a samozřejmě také se španělským předsednictvím, které převzalo štafetu po švédském předsednictví. Během štrasburského týdne jsem vedl bilaterální dialogy s jednotlivými stínovými zpravodaji a také jsem přijal kolegy, kteří chtěli si se mnou pohovořit v této fázi, i když podrobnosti té písemné části jsou ještě předběžné, takže o tom budu hovořit později. Především bych chtěl pohovořit o harmonogramu. Dnes povedeme diskusi, která umožní osvětlit problematiku 16. března potom povedeme druhou fázi diskuse a já doufám, že k tomuto datu je to možná trošku ambiciozní, ale doufám tedy, že k tomuto datu budu moci předložit nebo budu mít kompromisní pozměňovací návrhy, o kterých se nyní jedná, což umožní eh, vnést více světla do debaty a hlasování se bude moci konat 12. dubna. Potom budeme mít čas na diskusy s kolegy, s předsednictvím a s komisí abychom splnili ten harmonogram, který jsme si stanovili a myslím si, že s tímto cílem zpracovat text, který bude pragmatický, efektivní a který nebude zase příliš se prodlužovat, protože pokud budeme očekávat zavedení těch předpisů, tak by to bylo riziko do budoucna. Co se týká těch jednání, který, které jsem vedl s jednotlivými osobami, stinoví zpravodajové komise, předsednictví, lobbysté, kolegové, tak jsem relativně optimistický, pokud se týká možnosti dospět tedy k definitivnímu textu. Říkám relativně, protože musíme ještě prokázat eh, realismus a nicméně během těch čtyř, pěti měsíců předchozích se ta stanoviska vyvíjela určitým způsobem. Profesionálové v, každém, v každém případě byli proti legislativě, řekli směrnice, ano, souhlasíme, ale je potřeba výmout z ní všechno tak ti změnili své stanovisko, anebo, nebo alespoň tedy už o nich tolik neslyšíme. Potom jsem se setkal s profesionály, kteří si uvědomují nutnost, jak řekl komisař při svém, při svém slyšení, aby byla regulace a dohled ve finanční oblasti. A tento pozitivní přístup umožnil vést diskuse o skutečných technických bodech tak, aby ten právní akt, který zpracováváme, odpovídal těm cílům, které jsme si vytýčili, a to vyhnout se systémovým rizikům, anebo postupovat tak, aby vlastně nebyla taková džungle ve finančním světě. Nejde o regulaci pro samotnou radost z regulace, ale jde o to najít takovou regulaci, která bude efektivní, pragmatická a bude zohledňovat skutečnost finančního sektoru. V tomto ohledu zastávám stanovisko, že oblast působnosti směrnice musí být tak široká, jak stanovila komise. Všechno, co to ostatní musí vlastně mít směrnici. To znamená, že vytvoříme určitý precedens vůči finančnímu sektoru a zejména těm nejmenším fondům nebo konkrétním fondům. To neznamená. Z tohoto důvodu navrhuji dvě metody. První je vyjasňování, vysvětlování. Musíme jasně definovat, co není fond, tak, aby nebyly určité obavy nebo iluze, které by byly neodůvodněné. Příklad holding s účastí průmyslových podniků a priori není fond, pouze pokud by měl být nástrojem hromadných investic. Je potřeba eh, aplikovat skutečnou poměrnost, proporcionalitu. Je potřeba, aby ta proporcionalita byla skutečná, aby to nebyla pouze slova, aby pro všechny platila stejná pravidla. Proto, když jsem si přečetl pozměňovací návrhy jednotlivých účastníků, tak navrhuji, aby byla definována pravidla proporcionality až do té míry, že některé domácí fondy, které jsou již regulovány uspokojivým způsobem, splňovaly požadavky směrnice a mohly by být zbaveny nových formalit. Uvedu příklad. V uzavřených fondech německých, kde existuje jeden investor, obvykle je to profesionál, který využívá své fondy pro vyvíjení své finanční činnosti, tak v tomto případě určitě není nezbytné správcům tohoto fondu stanovat, stanovovat informační povinnost, která platí pouze, když je tam více investorů. Takže to je cesta, kterou navrhuji. Druhá oblast, u které mě úvahy kolegů vedly ke změně stanoviska a ostatně jsem řekl, že původní stanovisko byl jen výchozí bod, tak to je řešení třetích zemí a chtěl bych říci pár slov a potom vyslechnu své kolegy, protože co se týká toho ostatního, tak to je vlastně linie, která se blíží té, kterou jsem vyložil na začátku prací. Pokud se týká třetích zemí, tak již jsem několikrát řekl, je potřeba, že Evropa by neměla být zcela volná, ale ani opevněná. Určitě zde byl konzervativní návrh, protože jsem nenašel lepší řešení, ne, ta to na, ten návrh komise se mi nicméně zdal poněkud utopický a, komis, a diskuse s jednotlivými zúčastněnými stranami mě vedly k tomu, že dnes navrhují jiný systém. Systém, který se skládá ze dvou období, z přechodného období, to by mohlo být tři, čtyři nebo pět let, to musíme ještě tady mezi sebou stanovit, a potom období po přechodném období. Během přechodného období budou ta pravidla platit pro domácí investice a správci, kteří budou mimo Evropskou Evropskou unii budou nadále prodávat své fondy za podmínek, jak to je dnes. Během tohoto období hledání ekvivalence, tedy budeme v tom pokračovat z iniciativy komise a za spolupráce dohledových orgánů nad finančními trhy. A v tom období 3, 4, 3, 4, 5 let budou dvě řešení. Buď ta ekvivalence bude stanovena pro tu kterou zemi, ve které sídlí správci mimo Evropskou unii a v tomto případě správci budou ve stejné situaci jako správci uvnitř Evropské unie. Budou mít možnost prodávat, nabízet své fondy v Evropské unii a mít ten průkaz. Pro ty, kteří jsou sídlí v zemích, kde nenajdeme ten ekvivalent, tak nabízení fondu bude zakázáno v rámci Evropské unie, striktně zakázáno a bude tam určitá ochrana klauzule, která umožní existujícím fondům, které budou existovat k datu například prodloužení směr, šíření té směrnice, tak aby mohly nadále existovat, aby nedošlo k nějakému brutálnímu ukončení některých činností. To je, co se týká třetích zemí, tedy směr toho mého návrhu a doufám, že rozprava, která bude následovat, nám pomůže ověřit si, zda tento návrh odpovídá tomu, co si přeje většina z nás, anebo zda je potřeba ještě ji přepracovat. Tak to je, paní předsedkyně a vážení kolegové, těch několik bodů, které jsem zde chtěl uvést, aniž bych hovořil příliš dlouho. Ještě jsem nedokončil čtení těch 1660 pozměňovacích návrhů, ale slibuji, že si je přečtu velmi pozorně všechny a samozřejmě jsem k dispozici kolegům, stínovým zpravodajům nebo autorům pozměňovacích návrhů, abych se s nimi setkal a podiskutoval. Pouze si přeji, aby ty příspěvky a setkání se konala po 5. nebo 6. březnu, kdy vlastně budu zpracuji kompromisní pozměňovací návrhy a doufám, že potom do toho 16. dojdeme ke zlepšení a děkuji těm, kteří již se aktivně zapojili. Žád, požádal bych vás o určitou Chtěl bych dát slovo panu Wolfu Klincovi, který má určité povinnosti, musí nás opustit a očekávám od jeho vyjádření hodně. Děkuji. Uh, right, um, Já ja, vielen Dank. Wolf. Eh. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo. Eh, eh, já děkuji za za tu možnost, že si teď mohu vzít slovo. Nezdá se, že by tato směrnice byla koncem světa, protože 8. února jsem ještě dostal určitého z, z, směrnici o takže doufám, že nakonec si našich diskusí a konzultací bude, dojdeme tak daleko, že ty obavy budou moci být vymíceny. Já mám celou řadu pozměňovacích návrhů, které jsem předložil, které bych zde chtěl jen stručně v komprimované verzi prohovořit, protože nemáme na to čas. Poprosil jsem o to, aby ta předloha, tak jak ji máme na stole, byla poslána zpět komisi se žádostí, aby se vyjádřila ke dvou specifických směrnicích o equity fond a o private equity fondech. Já vím, že komise v tomto případě je zastoupena komisařem Barnierem, a že vlastně chce všechny fondy, nezávisle na tom, o jaké se jedná, aby podléhaly této regulaci. Nicméně si myslím, že jsou určité ty hedžové fondy a private equity funds, které, na které se musí nahlížet specificky. Za druhé, ta, ta oblast působnosti směrnice, na kterou, na kterou by se měla vztahovat. Jean-Paul v podstatě již řekl, že je to celá řada fondů, že to nejsou jen ty speciální fondy, o kterých se hovoří, jsou to také investiční trusty ve Spojeném království, kterých se to týká a rodinné trusty ve Švédsku a tak dále. Jean-Paul již řekl, že vlastně ty by měly podléhat této směrnici ale pokud jsou adekvátně regulovány na národní úrovni, tak by se k tomu mělo eh, zohledňovat a neměly by být žádné nové úřady, které by zvyšovaly byrokracii. Já jsem předložil návrh týkající se light regime, fondu po 25 milionů euro, protože by se to nemělo týkat fondu nad 100 milionů a pro ty leverage funds po 25 milionů by, se, by měl být zde speciální režim. To neznamená, že by měly být zcela volné, podléhají této směrnici, ale nicméně bude dostatečné, když se registrují a když budou transparentní transparentně řízeny. To by mělo vést k určitému ulehčení. Co se týká dalších bodů, hodnocení evaluation, zde jsem předložil také pozměňovací návrhy. Domnívám se, že nepotřebujeme žádný třetí úřad nebo třetí stranu pro to hodnocení, ale musíme zajistit, aby nezáv, probíhalo nezávislé hodnocení. Ta nezávislost by měla být součástí těch podniků co se týká odpovědnosti za to, co vyplyne z toho hodnocení, tak tu odpovědnost nesou samozřejmě ti řídící pracovníci alternativních investičních fondů a na národní úrovni jsou potom určité výjimky, například když mám na mysli nemovitostní fondy v Německu, které musí být hodnoceny třetí osobou, tak potom vlastně nese tato třetí strana odpovědnost. Já jsem předložil pozměňovací návrhy, abychom měli specifické detailní řízení co se, to fondu, co se týká záruk, ručení zejména, garance. Definoval jsem úlohy, jaké jsou vlastně úlohy depozitní bank, banky a musíme čekat na tu dobu, až bude k dispozici e, návrh komise, protože to je horizontální téma. Týká se to nejen alternativních investičních fondů, ale také dalších produktů. Já doufám, že ještě před konečném hlasování v plénu bude k dispozici ta zpráva. Pak je zde otázka ručení. Za páté je zde otázka těch leverage produktů. Asi si pamatujete, že v poslední rozpravě jsem vyjádřil názor, že potřebujeme jasná pravidla. Mezitím jsem se nechal poučit o tom, že samotná definice leverage je velmi složitá, komplikovanější, než vypadá. A pokud se týká mých pozměňovacích návrhů, tak se připojuji dosti výrazně k návrhům rady, se kterými v zásadě souhlasím, ale vyjadřuji tam také to, že členské státy v jednotlivých případech mohou mít výjimky. Já nezdílím mínění Žána Pola, který říká, že samotný ten fond má mít možnost stanovovat si tu úroveň, tu leverage, Za šesté, hodnocení assets review. To vlastně se týká také zajišťovacích fondů anebo private equity fondů. Já se domnívám, že bychom měli zde něco udělat, když se právě protože často dochází k těmto skutečnostem. Navrhuji tedy, když se jedná o nějaký, někdo podílí na nějakém podniku, kteří podniká celou dobu, dosahuje určité přidané hodnoty, tak bychom měli podlehá to private equity funds, tak by vlastně ten equity podíl měl být nejméně na tři roky a neměli bychom rychle zpětně vyplácet superdividendu. Co se týká třetích zemí, tak zde již Jean-Paul uvedl určité informace. Já si myslím také, že musíme zajistit, aby Evropa se nestala ani vězením, ani pevností a proto máme zájem na tom, aby příliv kapitálu z fondů mimo Evropskou unii byl zajištěn a proto bychom měli nejprve využívat ty režimy existující na národní úrovni. Já jsem pro období pěti let, ale jestli to bude tři nebo čtyři, o tom můžeme diskutovat. V příštích pěti letech by se komise měla skutečně najít ekvivalentní kritéria a dohody o ekvivalenci a když se to podaří, tak skutečně budou moci obdržet průkaz nebo pas tyto společnosti ve třetích zemích. Dále by se komise měla snažit o to, aby těch 27 režimů bylo sladěno a pokud se to nestane, což bohužel je dosti pravděpodobné, tak v tom období pět let by měl vzniknout určitý 28. režim Evropské unie. Takže tolik v této fázi a myslím si, že v dalších diskuzích s Jean Paulem se budeme mít jasnější představu. Teď už to vypadá lépe než před dvěma měsíci a dojde určitě k dalšímu vyjasnění. Děkuji. Děkuji. Chtěl Robert vstoupit do diskuse? Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Přišel jsem pozdě, takže jsem neslyšel kolegu Gozese a omlouvám se mu, ale několik stručných poznámek. Nejdříve dostal jsem tento krásný balíček 1669 pozměňovacích návrhů a zatím jsem neměl ani chuť a čas si to přečíst, ale konstatuji, že pozorovný počet lobbystů si ty návody přečetli před námi. A právě nám připravují určitá doporučení a já už mám velký seznam pozměňovacích návrhů, o kterých bych měl hlasovat. Já si poznamenávám všechny tyto návrhy, kde si lobbysté myslí, že my je odsouhlasíme. Pro mě to bude negativní seznam. To jest že to jsou pozměňovací návrhy, pro které určitě hlasovat nebudu. My tu nepřipravujeme směrnici proto, abychom se líbili lobbystům. Připravujeme směrnici, abychom se líbili evropským spotřebitelům. To je, chceme směrnici, která jednou provždy ukončí nadměrnou spekulaci, která tolik poškodila trhy. A jejíž makroekonomické důsledky stále zažíváme. Takže jsem pro směrnici velmi vodotěsnou a sleduji zpravodaje, zejména když se přimlouvá, aby nebyly žádné výjimky. Slyšel jsem kolegu Klince, který ve skutečnosti chce dvě směrnice, pokud jsem to dobře pochopil. Nemyslím si, že to je dobrý nápad. Samozřejmě existují rozdíly mezi hedge funds a private equity funds a to můžeme brát v úvahu. Můžeme to brát v úvahu jedné jediné směrnici, ale já bych byl spíše pro nástroj jediný. Jediný nástroj, díky němuž bychom se inspirovali regulací dalších finančních nástrojů, zejména pokud je o USIC, abychom měli skutečně rovné podmínky, stejné podmínky pro všechny. A z tohoto hlediska vzhledem ke třetím zemím patřím k těm, kteří si myslí, že samozřejmě nebudeme budovat eh, pevnost Evropa. ale bylo by asi vhodné poskytnout výhody těm, kteří jsou uvnitř Evropy, místo toho, abychom zvýhodňovali ty, kteří jsou mimo Evropu. Patřím k těm, kteří si myslí, že doba longshoringu přišla a celá řada investorů si přejí především kvalitu a jistotu, bezpečnost. Často jsem já jsem často slyšel slovo útěk ke kvalitě. A pokud má existovat určitá evropská značka, která se rovná kvalitě a kvalitnímu dohledu, tak si myslím, že vytvoříme lepší vnitřní trh pro finanční produkty Evropské unie. Stojíme před dlouhou diskusí, která nebude jednoduchá má socialistická skupina je k dispozici zpravodaji, abychom hledali kvalitní kompromisy. Já vím, že s Jean-Paulem Gozesem nalezneme tyto kvalitní kompromisy. Pokud liberálové, zelení a ostatní se chtějí připojit k tomuto hledání kompromisu, má skupina je tomu otevřena, ale ty kompromisy nebudou jenom samoučelné. My si přejeme něco skutečně kvalitního. Chceme zejména jednou provždy zlikvidovat skandální postupy, které jsme zažili v posledních letech. Hovořím o přílišných pákových efektech. Já vím, že se těžko definuje takový přílišný pákový efekt. Ale my jsme předložili návrhy, o kterých je možno jednat a myslím si, že potřebujeme jasná pravidla. To platí také pro další postupy, jako je asset stripping, o tom hovořil kolega Klins a zdá se, že takové tunelování podniků by už nemělo být možné. Další věc, na které nám záleží, je to, čemu říkám naked short selling. Tedy prodej aktiv, která nevlastníme, což je nemorální způsob ovlivňování trhu. Všichni vědí, že některé významné problémy v oblasti mezinárodního bankovnictví, zeména Lehman Brothers a Rockefeller, tedy banky, které byly dohnány k bankrotu právě metodou naked short selling a v tomto směru bude má skupina neústupná. My chceme eliminovat tyto postupy z trhu. Tolik, pokud je o první poznámky, paní předsedkyně, předpokládám, že se velmi často budeme vracet k tomuto krásnému balíčku, který nás bude provázet poměrně dlouho. Uh, thank you. Děkuji. A stínový za zelené tady zjevně není. Sajet možná chtěl by vystoupit. Ja, Pascal ano, Pascal zde bohužel dnes nemůže být. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat Jean-Paulovi za tu obrovskou práci. Nevím, jestli se předtím očekával, že dostane 1669 pozměňovacích návrhů. Přeji mi hodně zábavy a hodně bezesných nocí při další práci. My máme také dojem, že to není jen tak, že ty pozměňovací návrhy jsou určeny, byly doporučeny lobbysty, ale že vlastně vyplývají z různých zdrojových textů a z části byly napsány také jinými zúčastněnými stranami, vyplývají tedy z různých zdrojů, jak jsem řekl. A protože pokud ty texty jsou stejné, identické, tak nepotřebujeme tolik času je všechny přečíst. Také tento způsob nebo ten postup by byl určitě zajímavý, co se týká vlivu zájmových skupin na práci zde ve výboru. Já nechci opakovat všechno, co jsme napsali, ale chtěl bych zdůraznit několik bodů, které jsou z mého hlediska ještě skutečně si zasluž, zasluhují diskusi zde ve výboru. První věc je, nebo to základní otázka, by měla být, mají tedy ty pákové efekty být regulovány nebo ne a do jaké míry. Ale dosud jsou ještě různé rozdílná stanoviska. Na jedné straně je zde to znění, které jde dosti daleko ze strany liberálů, kteří v podstatě říkají, my vlastně se nechceme nějakým způsobem omezovat takový efekt. Také u pana, ve zprávě pana Gozese jsou ty představy jen dosti vágní a ta základní otázka skutečně je, máme finanční systém nebo vidíme nějaký finanční systém, který by vlastně vykazoval příliš kypákový efekt a má, nemáme to regulovat právě tam. Je, jsou zde názory různé, poukazují ještě jednou na otázku slyšení ve, v krizovém výboru, kde jsme diskutovali dosti důkladně tuto otázku a naše skupina i s ostatními zde je názoru, že máme všeobecný problém příliš velkého takového efektu a měli bychom použít tuto směrnici k jeho omezení. To samé téma je potom v oblasti bankovního systému, ale u této otázky bychom měli skutečně vyjasnit velmi naléhavě. A to samé nebo podobné rozdílné názory jsou u otázky, jakým způsobem nebo jak se máme postavit k evropskému trhu v oblasti fondů. Zde máme zase určité rozdíly. To trošku zdivné. Máme zde rozdíly pravděpodobně u otázky, jakou roli mají hrát to sou, ty současné private equity regimes v budoucnosti. V návrhu zprávy je určitá představa, kterou vyjadřují i liberálové a konzervativci, že v zásadě bychom u těch fondů, kteří jsou, které jsou provozovány zvenčí, že bychom měli, že je zde určitý národní private right režim, který by měl zůstat nadále v platnosti. Stejně tak to řekl pan Gozes ve svém úvodu a i ve svém rozhovoru Lezeko, jsou toho názoru, že, nebo posunuli jsme to tímto směrem, to nás těší, a myslíme si, že nemá smysl na takovémto trhu mít. Čili je pravda, že se musíme poučit z krize v tom smyslu, že tam, kde ty tam, že musím konkurence, tam, kde jsou ta určitá minimální kritéria. To znamená, musíme mít jasné rozlišení mezi jednotným dohledem na straně jedné a jednotnými pravidly, jednotnou regulací a potom otevřenou konkurencí na trhu na straně druhé a nikoliv fragmentaci jednotlivých systémů dohledu. Další otázka, která nás velmi zajímá v těchto dnech, jsou spekulativní taky v Řecku. A tyto tato otázka vlastně ukazuje zcela jasně na nutnost v oblasti fondů a jejich činností skutečně být aktivní a konat aktivně. Paní Lagarde se vyjádřila v důležitém interview velmi jasně v tom, že musíme regulovat aktivity těchto fondů, že nesmíme připustit spekulativní útoky vůči integritě si eurozóny nebo systému euro. To, že jsou problémy v Řecku, a že EU a všechny členské státy nejsou dostatečně nebo nebyly dostatečně aktivní, nejednali aktivně proti těm problémům, to je pravda a dochází právě ke, a musíme předcházet těmto spekulativním útokům. To ale znamená, že musíme využívat této směrnice nejen k regulaci fondů, které eh, působí v rámci Evropské unie, ale také musíme regulovat takové fondy, které spekulují se zbožím zde v Evropské unii a to vlastně v návrhu zpravodaje není obsaženo a myslím si, že o tomto tématu ještě musíme hovořit, protože právě tam, kde se aktivně spekuluje v EU, tak by měly ty dohledové orgány mít možnost zde zasáhnout. A nesmí se říkat, to přichází zvenčí, to jsou investoři, když vlastně otevřeme možnost regulativních zásahů. Není to tak, že jsme proti investicím zvenčí, to je nesmysl, ale musíme mít možnost dohledu, regulace a to dosud ještě není uvedeno zde. A řecký příklad ukazuje velmi jasně nutnost skutečně jít ještě dále, než to, co je v, této, v tomto stávajícím návrhu zprávy. Ještě bych chtěl říci, že některé pozměňovací návrhy sociálních demokratů podpoříme, že jdou podobným směrem. Je to především otázka krátkých prodejů. Právě tak se to týká otázky asset stripping. A domnívám se, že také musíme ještě pokračovat ty diskuse, tak, aby ta směrnice byla jasnější v tomto směru a abychom říkali, řekli, že podporujeme ty podniky, chráníme tyto podniky před těmi postupy, a samozřejmě víme, že víme, že není jednoduché definovat, kdy to má co dočinění s asset stripping, ale my zde máme návrhy, na jejich základě můžeme dále diskutovat a nemůžeme jednoduše říci, v zásadě to necháme prostě všecko tak, jak to je. A chtěl bych tedy říci, že těch 1669 návrhů je samozřejmě hodně, nicméně se budeme snažit pokračovat v kvalifikovaném dialogu a doufám, že se nám podaří jít ještě dále po té cestě, kterou jsme již nastoupili a že se nám podaří pokrýt ty mezery, které zde ještě existují, nebo překonat ty názorové rozdíly které ještě panují v tom smyslu, že bychom měli pokračovat v tom principu, že žádný nás zúčastněná strana by neměla zůstat bez regulace, potřebujeme dohled který bude skutečně jasný, ale ty postupy, které přispěly ke krizi a právě mají škodlivé vedlejší účinky v této fázi, nesmí to zůstat tak, aby mohly pokračovat. Jde zde o různé spekulace, o přehnané přeceňování podniků, přehnaný pákový efekt na finančních trzích. Na tomto myslím si, že Měli bychom skutečně jít správným směrem a sjednotit názory a těším se na další spolupráci s vámi, pane zpravodaj a vážení kolegové. Thank you, Děkuji. Saide, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Velmi souhlasím s předřečníkem, který ocenil práci pana Gozese a spolupráci to potvrzovali i ostatní stínoví zpravodajové, se kterými jsem hovořil. Mám pouze pár připomínek. Pochopitelně, že by ta diskuse tady mohla být velice široká, ale to by byla velmi dlouhá. Rád bych, abychom spolupracovali v oblasti svých pozměňovacích názorů. Já jsem už o tom konec konců s panem Gozesem hovořil. První a nejdůležitější téma je téma, na kterém souhlasím o kterém souhlasím se, se stínovým zpravodajem za socialistickou skupinu, a to, že se musíme soustředit na zájmy spotřebitelů. Ale kterých? Dnešní středatelé, zítřejší důchodci, ti, kteří investují do penzijních fondů, které následně investují do hedžovaných fondů a soukromých fondů a alternativních fondů. Jasné je, že pakliže svážeme schopnost investovat do evropských fondů, tak to sníží hodnotu investic budoucích penzistů a střadatelů, investic dnešních střadatelů. Může to být dokonce až o 20%. A kdybychom si to dali všechno dohromady, eh, tak když si šetříte na důchod, tak potom v tom, eh, když půjdete do důchodu, tak budete mít daleko méně peněz, než byste doufali. Kromě toho také velmi vítám otázku přechodného období týkající se třetích zemí, pakliže bude jasné, čeho musí dosáhnout další jurisdikce pro dosažení ekvivalentnosti. My si uvědomujeme, že ekvivalentnost neznamená totožnost, ale existuje řada jurisdikcí, ve kterých jsou umístěny tyto fondy které jsou připraveny dosáhnout ekvivalenci, jenom potřebují vědět, jaká pravidla to bude předpokládat. A je potřeba jim to říci hned a nečekat až na období té eh, pětileté lhůty a potom říci, že to nesplňují. Takže je potřeba jim pomoci, aby splnili ta pravidla ekvivalentnosti. Co se týče rozsahu působnosti, tak jsem tuto otázku studoval, navrhl jsem určité výjimky a to z toho důvodu, že si myslím, že potřebujeme jasnou definici proporcionality. Já si myslím, že tato myšlenka pro nás je přijatelná, protože nechceme, aby malé fondy, které teprve začínají, by měly příliš svázané ruce a nebyly schopny konkurovat. Potřebujeme ale mít jasně definováno, co to proporcionalita je. Je potřeba, abychom o tom hovořili s dalšími stínovými zpravodaji a s dalšími skupinami a dosáhli rozumné a, definice. Souhlasím se zelenými, co se týče a, poměru a, dluhu a kapitálu. Já vím, že v některých bankách a, tento poměr nebyl dodržen a byly z toho velké problémy. Je to také otázka třeba řeckého státního dluhu. U této konkrétní směrnice si ale myslím, že je potřeba, abychom si dali velký pozor na to, abychom neměli jeden limit na takovýto poměr pro všechny banky a fondy bez ohledu na to, do čeho a jak investují. Kdo by měl nejlépe nastavit takovéto limity? Kde je v nejlepší pozici? Já si myslím, že bychom se měli obracet na národní regulátory, kteří by měli hodnotit tuto leverage, ale na druhou stranu by komise měla stanovit hlavní principy, na základě kterých by národní regulátoři mohli tyto principy stanovovat. Totež platí pro ERS, MBA ESMu které je třeba konzultovat, tak abychom měli eh, obecný pohled na to, jak by tento poměr nebo tato zadluženost měly vypadat. Leverage totiž musíme zvažovat i v souvislosti s takovými záležitostmi jako riziková profila, pro, rizikové profily a třídy aktiv. Já vím, že to je velice těžká otázka, o které chci nyní hovořit, ale odměňování je určitě téma. Mnozí lidé o tom hovořili. V tomto konkrétním případě si ale myslím, že by nebylo dobré, abychom se drželi pravidel bankovnictví, protože u fondu se to prostě u fondu to prostě funguje jinak eh, než v bankách, protože velmi často výkon určuje odměny a výkon vlastně určují investoři samotní. Takže bych rád, abychom se v této diskusi zabývali odměňováním, abychom se přiblížili principům G20 a Rady pro uh, spravedlivou hospodářskou soutěž, ale je potřeba, aby to bylo adekvátní, protože v bankách se platí úplně jinak než v hedžových fondech anebo v soukromých investičních fondech. Co se týče individuální komise, tak tam by byl proti. Nemyslím si, že tyto požadavky jsou a ospravedlněné. Co se týče MIFID, tak tam si myslím, že se řeší otázka delegace a řízení portfolií. Souhlasím s těmi, kteří říkají, že AFMM by měla být schopna oceňovat, pakliže je to nezávislá funkce. Potom otázka krátkých prodejů, shortů. Musíme pochopit rozdíly mezi různými druhy shortů. Zaprvé máme pokryté shorty, které jsou zcela legitimní. Existují prostě legitimní druhy krátkých prodejů, ale co se týče eh, těch eh, krátkých prodejů, kdy nevlastníte aktivum, tak to je něco úplně jiného. Ale je třeba rozlišovat tyto dvě definice. Musím říci, že když se tady hovoří o finančních nástrojích, tak z toho vznikají trochu zmatky, protože se někdy používají špatně. Třeba depozitář může uchovávat cenné papíry, ale pouze určité. A myslím si, že je potřeba činit rozdíly mezi tím, jestli jsou pouze zaúčtovány tady tyto cenné papíry, anebo jestli jsou v úslově. Týká se to především případu restituce, protože tam by mohly v této oblasti vzniknout velké zmatky. Další otázka, o které bych chtěl hovořit, je globální svěřenectví. V některých případech budou jmenovány třetí strany pro úschovu cených papírů tam, kde to nemusí být. Může se stát, že depozitář nemá žádného preferenčního partnera ve třetí zemi a následně může eh, jmenovat náhradníka. Pakliže bychom neumožnili jmenovat třetí strany v těchto zemích, tak se může stát, že se bude investovat méně do těchto nových ekonomik. A v žádném případě bychom nechtěli, aby toto nařízení vedlo k tomu, že se nebude investovat do těchto třetích zemí. Potom mám ještě řadu dalších technických otázek, ale nechci, abyste u této diskuse všichni usnuli, takže to předám zpravodaj a stínovým zpravodajům doufám, že budeme spolupracovat tak jako předtím. Uh, Děkuji. Pane Klute, chtěl jste se zúčastnit této rozpravy jako zelený stínový? Uh, ano, možná jen velmi stručně. O tom už v podstatě se zde mluvilo. Je důležité, aby nebyly žádné výjimky, to je pro nás velmi důležitý moment. Uh, a především jsem to vyjádřil v našich pozměňovacích návrzích, že se to týká těch provozovaných fondů. To jsou tedy pro nás důležité body, ale částečně se již o tom zde hovořilo, abychom měli odpovídající kapitál Vede to tedy k relativně vysokým vlastním kapitálovým podílům. Možná nemusím všechno obsahovat, ale to, eh, opakovat, ale to jsou pro nás ústřední body. Děkuji. Um, Děkuji. Obdrželi jsme telefonní hovor od eh, Martiny Dresden, která chtěla promluvit, ale zatím to není. Máme tu ještě des, deset řečníků na seznamu a omezíme řečnickou dobu na tři minuty. pokud se nepřihlásí řečníci další. Takže já tu mám tedy tyto řečníky. Alts, Lulling, Skinner, Ford, Bullman, Ludvigsen, Andreessen, if she can. Paní Dresen, pokud se dostaví, a potom také já, pokud bude dostatek času. Pan Jury chce také být doplněn, nikdo další, takže navrhuji, abychom omezili řečnickou dobu na tři minuty a Jean-Paul bude mít potom chvilku na to, aby všem poděkoval. Gunare. Děkuji mnohokrát. Za prvé děkuji Jean-Paulovi za jeho snahu a šikovnost, kterou zde prokázal. Všichni jsme udíveni tím, že přečte všechny pozměňovací návrhy. Ten počet je pozorovný a myslím, že jste správnou osobou, která to má vést. Paní předsedkyně, na jednu věc zapomínáme v této debatě. Je třeba zabezpečit to, abychom měli dynamické finanční trhy v Evropě, protože jinak nebudeme mít investice a pracovní místa, která potřebujeme, abychom zajistili finanční stabilitu v dlouhodobém výhledu. Já to říkám proto, že to je také závěr, na který bychom se měli při eh, regulaci systémových rizik soustředit a nejsem si jist, že komise to takto ve svém návrhu rozlišila. Směřujeme hedge funds a private equity. A komise jsou se soustředila na to, že zatím to nebylo posuzováno z hlediska systémového rizika. V naší práci tady bychom měli diferencovat tyto a ještě další druhy fondů. Já bych chtěl zdůraznit některé věci, které byly dnes částečně zmíněny. Za prvé, pokud jde o menší fondy, já myslím, že je důležité, abychom buď měli určité limity a vím, že zpravodaj tím není přímo nadšen, ale je třeba, abychom my byli spokojeni zajistit, že proporcionalita bude skutečná a ne teoretická. A to je těžké. A to je, znamená vysoké Prahy. A buď limity Prahy, anebo reálná, skutečná proporcionalita. A to je skutečná výzva. Je to důležité, protože pokud nezajistíme přejitosti pro nové fondy, které vstupují na trh, tak eh, zvýšíme systémové riziko, protože zvýšíme závislost na velkých fondech, místo toho, aby došlo k rozdělení prostředků na menší fondy. Takže to je významný úkol z řady důvodů a v neposlední řadě to, že malé fondy jsou významné pro malé a střední podniky z hlediska investic. To je první věc, tedy limity Prahy anebo přísná proporcionalita. Druhá věc, a to bylo zmíněno s průmyslové holdingy. Musíme zajistit, že pravidla a tyto odstavce, které se jich týkají, jsou jasné, protože by bylo paradoxem, kdyby průmyslové trusty, holdingy byly zahrnuty. Potom bychom měnili charakter těchto skupin a je to důležitý předpoklad eh, pro další legislativní práci. Za třetí, třetí země, bylo to zde také zdůrazněno. A já to nebudu příliš rozvádět, ale já bych chtěl podtrhnout, že to je nezbytnost, abychom vytvořili příležitost pro Evropu, aby zde byly dynamické finanční trhy. Je třeba také zajistit, aby důchody v budoucnosti byly kvalitní. Ale také je to předpoklad pro zahraniční investice v Evropě. To musí být zdůrazněno a nevím, zda jsme dospěli již na samý závěr v tomto směru. Já jsem to všechno řekl za více méně tři minuty, takže se odmlčím. Děkuji, pan Belc. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl ještě jednou zdůraznit, na, že Jean-Paul odvedl skutečně velice dobrou práci, zejména když ten původní návrh komise z mého hlediska mm, nebyl skutečně taky dobrým špatným výchozím bodem. Jak co se týká univerzálního použití pro všechny eh, investiční fondy s výjimkou USIPS, Eh, podle Jean Paula by zde měla být určitá smart regulation. Musíme zamezit negativním dopadům na různorodé produkty a také nesmí dojít k nežádoucí koncentraci trhu, což by vlastně podporovalo určité přednostní skupiny eh, produktů. Výchozí Neměla by být podle našeho názoru výjimka pro určité typy fondů, takže toto se týká toho bodu ohledně výjimek. Nicméně jsou zde určité produkty, které přinášejí mimořádně vysoké riziko a já chápu zpravodaje, že jsou zde ještě určité. Co se týká akčního plánu, neměl by zůstat žádný aktér trhu neregulovaný a žádný produkt. Zde musí hrát důležitou roli také národní dohledové úřady. A zde se dostáváme k té známé diskusi o systémovým rizikům a e, principu proporcionality. Nejlepší východisko z tohoto dilematu jsou určité národní z toho výmout určité fondy regulované vhodným způsobem na národní úrovni, protože prevence rizika u určitých investičních eh, fond, u těch eh, koncernových eh, forem již je podle mě zajištěn. Dále bychom měli zabránit zvyšování administrativní zátěže, zejména uvnitř EU, důsledko, důsledkem skutečně zde hovoříme o prioritách a Jean-Paul velice dobře už se zmínil o těchto věcech. Co se týká o krátkých prodejů, tak je samozřejmě určitá směrnice, která, toto, která zahrnuje všechny finanční trhy, co se týká tématu leverage, tak eh, zde samozřejmě se to týká speciálně hedžových fondů a hodnocení rizika. Je důležité, aby bylo hodnoceno dostatečným způsobem portfolio a aby bylo možná registrace příslušných dohledových režimů. Na závěr bych chtěl říct, že vyloučení by nemělo být cílem. Jsem tedy pro otevřenější investiční eh, možnosti s určitým jasně stanoveným rámcem a jinam. Děkuji. Děkuji, budeme mít ještě možnost se vyjádřit Astrid Luling. Děkuji, paní předsedkyně. Já se obejdu bez blahopřání Gozesovi. Všichni vědí, že jsem předložila pozměňovací návrhy, které vycházejí z předpokladu, že je třeba zajistit eh, rovné zacházení alternativním fondům, ať už je to uvnitř nebo vně Evropské unie. A tento jednoduchý předpoklad se může každému zdát samozřejmý, ale ve skutečnosti jsou věci složitější, co se týče působnosti směrnice. Všechny alternativní fondy budou spadat pod stejný soubor pravidel a do budoucnosti každý fond non-use it bude z definice věci alternativním fondem. Je tu celá řada pokusů opět eh, převést na národní úroveň trhy. A z tohoto hlediska alternativní fondy, které by byly prodávány mimo národní trhy, musím říct, že tato národní logika se mi vůbec nelíbí, protože jde proti budování jednotného trhu finančních produktů. Přimlouvám se proto, aby všechny alternativní fondy spadaly pod stejná pravda. Nemůžeme tvrdit na jedné straně, že alternativní fondy by měly být regulovány z hlediska systémové rizika, které představují, a na druhé straně vylučovat z pole působnosti všechny alternativní fondy, které by byly výlučně národního charakteru. Věřím, že v této věci vás ještě přesvědčím. Pokud jde o alternativní fondy v třetích zemích, vypadá to podobně. Pan Spravodaj navrhl nový model, režim pro národní investice a ekvivalentnost. Podle tohoto návrhu fondy z třetích zemí by mohly být aktivně nabízeny a distribuovány v evropských zemích skrze soukromé národní investiční režimy, aniž by museli dodržovat minimální podmínky směrnice v očekávání systému, který zajistí ekvivalenci. Toto předběžné, tento předběžný model představuje rizika, dojde k narušení konkurence, protože na trhu jedné země budou si konkurovat dva typy fondů. Na jedné straně fondy členského státu, a fondy dalších členských států skrze průkaz které budou dodržovat směrnici a vedle toho budou tu fondy z třetích zemí, které nebudou muset eh, dodržovat směrnici a které budou mít eh, konkurenční výhodu. A z toho by plynula významná motivace pro fondy a správce, aby se usazovali mimo Evropskou unii. A výhoda průkazu toto nevyváží. Proto chci říci, že bychom měli okamžitě směřovat ke kompromisu. Ano, k nabízení fondů z třetích zemí za výslovné podmínky, že tyto fondy budou splňovat minimální normy, které platí u nás. Chtěla bych také podobně, jako je tomu u investičních fondů, aby směrnice uznala invest, existenci samozpravovaných fondů, které tedy se neobracejí na oddělenou zprácovskou společnost, nejde o výjimku, ale jde o to, aby tento model byl také uznán. A poslední věc, úloha depozitářů, je třeba upřesnit odpovědnost eh, bank, které fungují jako depozitáři, z hlediska problémů, které jsme zaznamenali. A bychom, za, neměli bychom za, zacházet příliš daleko, protože by bylo nefunkční, kdyby depozitáři odpovídali za operace, které nekontrolují. A nemyslím si, že by bylo vhodné upravovat obecně funkci depozitářů v tomto textu. Investoři do alternativních fondů nejsou stejní jako investoři do tradičních fondů. A text by měl být upraven, aby byl uplatnitelný finančními institucemi. Pan Gozes řekl, že nechce ani cedník, ani pevnost. Věřím, že mě bude následovat. Děkuji. Thank you. Uh, Peter. Děkuji, Peter, prosím. Vždy zajímavé vystoupit po Astrid, protože pak vždycky zním radikálně, nevím proč. Jean paul velmi dobrá práce. Myslím si, že když půjdeme tímto směrem, tak to bude daleko jednodušší přispět, dospět ke kompromisu. Mám pocit, že se to opravdu ubírá správným směrem. Vím, že proběhla inteligentní diskuse, měli jsme 16 pozměňovacích návrhů. Blížíme se určitě k průlomu. Především co se týče proporcionality. Mám pocit, že tady parlament udělá něco, a ostatní instituce to budou muset poslouchat. Já mám pocit, že nesete těžké břímě, ale bez řádné definice proporcionality řada právní úpravy, kterou vytvoříme na evropské úrovni, eh, nebude uplatnitelná, protože se bude vytvářet stále více eh, výjimek. Myslím si, že tato eh, legislativa se dá, pakliže se k ní bude přistupovat inteligentně, proporcionálně uplatňovat. Vím, že kolega Gunnard zmínil a Prahy, ale pak, když budeme chtít hned přistupovat na Prahy, tak v podstatě rada na to nepřistoupí. Kolega Goebbels, tam souhlasím s řadou jeho připomínek, co se týče toho, e, těch krátkých prodejů. Myslím si, že mnozí z nás se tady shodneme, byť si myslím, že samotné krátké prodeje nejsou nutně špatné, že jsou špatné pouze určité jejich kategorie a, a netřeba vyhazovat eh, zvaničkové dítě. Katrin Tyler, která bohužel tady není, také předložila určité pozměňovací návrhy k této otázce. Co se třetích zemí týče, tak opět eh, je mi jasné, proč se ubíráte tím směrem, kterým se ubíráte. Robert říkal, že nechceme eh, se zabarikárovat jako Evropa, to je sice pravda, ale zase na druhou stranu je potřeba, aby trh byl regulován. Je potřeba najít rovnováhu. A o to mě hlavně půjde u eh, kompromisu. Co se týče leverage, tak se mně líbí to, že by dozor nad trhem měl určitou roli eh, při hodnocení leverage, jestli je adekvátní nebo ne. Myslím si, že tady je potřeba, abychom se soustředili na zájmy spotřebitelů. Je potřeba, abychom je chránili přímo a můj návrh oddělit depozitáře od eh, manažerů fondu si myslím je nezbytný, pakliže chceme, aby to byla rozumná právní úprava, která chrání spotřebitele. V každém případě ale vám děkuji za práci, kterou jste zatím odvedla. Budu se těšit na práci na kompromise. Děkuji, Vicky. Děkuji. A děkuji také Jeanu Polovi za jeho skvělou práci a skvělé připomínky, které se týkaly toho, že Evropa by neměla být pevností anebo vězením. Myslím, že to je potřeba, abychom brali v úvahu, i když hovoříme o ostatních právních aktech dnes. Jsme prostě na globálním trhu. Souhlasím s tím, co jste řekl do značné míry o rozsahu působnosti, také souhlasím s paní Klincis, že by to bylo užitečné, kdybychom si uvědomili, že není fond jako fond a že bychom měli požádat komise, aby udělala zvláštní směrnici pro hedžové fondy, a pro soukromé investiční fondy a tak dále, protože to bych určitě podpořila. Když se podíváme na pozněvací návrhy, na to jejich množství, prostě pokud budete potřebovat více času, tak by vám ho výbor měl poskytnout, protože je potřeba, aby konečný právní text byl dobrý. Co se týče proporcionality, tak tam zcela souhlasím, souhlasím s tím, že je potřeba, aby malé fondy, ale i třeba historické fondy jako Investors Trust se tímto nedostali do nevýhody. Mám pocit, že se tady úplně nerozumí rozdílu mezi rizikem a poměrem dluh kapitál, protože vysoké zadluženost oproti kapitálu neznamená nutně riziko. A pakliže naopak zase máte malý dluh oproti kapitálu, ale ten dluh je rizikový, tak je to rizikové. Cílem této směrnice je vyřešit systémová rizika a proto prosím nesměšujme leverage a riziko. Pakliže jste tomu ještě neporozuměli, tak znova opakuji, že vysoká leverage neznamená vždy vysoké riziko. Teď, co se týče krátkých prodejů, tak úplně souhlasím s tím, co tady zaznělo, že prodej aktiv, která nevlastníte, je nebezpečný, ale proč jenom hedžové fondy? Proč se to týká pouze hedžových fondů, když hovoříme o tom naked short selling? Vlastně podle mě by se toto téma mělo řešit ve směrnici o uh, a zneužívání postavení na trhu. Nemělo by se to týkat pouze některých a, skupin fondů. Takže prostě bychom řekli, dobrá, toto by mělo jít do jiné směrnice jako téma. 1669, to si myslím, 1669 eh, je rok, kdy, eh, kdy Etna vybuchla, byla to největší výbuch sopky v Evropě 1669 to je i počet pozměňovacích návrhů, které máme, tak doufáme, že to nebude další etna. Slyšeli jsme eh, také názory, že by to mohlo mít negativní dopad na mezinárodní rozvoj. Slyšeli jsme o tom, že by to mohlo mít negativní dopad na eh, výnosnost důchodových fondů, takže můj malý pozměňovací návrh chtěl, abychom tam měli klauzuli pro revizi 1634, to je číslo pozměňovacího návrhu Eh, které říká, že za pár let bychom se měli znova na tuto úpravu podívat, tak abychom neměli eh, účinky, které nechceme. Děkuji. Uh, thank you, Děkuji. Ude, prosím. Ja, danke schön. Ano, děkuji, paní předsedkyně. My chceme za frakci sociálních demokratů, máme tři připomínky. Uh, a chtěli bychom poblahopřát Jean Polovi k té odvedené práci. Co se týká otázky 1669 pozměňovacích návrhů, můj kolega Robert Goebbels jako stínový zpravodaj již poukázal na to, že vlastně jsme to již mnohokrát pakovali. tak doporučujeme možná s pomocí sekretariátu určitý počítačový program, který může vytvořit klastry u těch textů, takže bude mít Jean-Paul méně břemena na svých ramenech když by mu počítačový program pomohl ten text určitým způsobem vytřídit a zaměřit se na ty důležitější věci. Druhý bod, o, který bychom, o kterém bychom chtěli mluvit za naší frakci, že když mají bary zavřené a Jean-Paul je v hotelu, tak bychom mu může vzít kávu, dát kávu, aby vydržel tu práci. A za třetí bych řekl, že Robert Goebbels to rozvedl už. My bychom chtěli tu smart regulation, jak jste již zaznělo, ale nechceme mít mírnou, lehkou regulaci, proto jsme navrhli ve vlastním textu, a o tom již hovořili jednotliví kolegové, hovoříme zde o regulaci a chceme pracovat s těmi fondy, které jdou zvenčí, protože to, o tom se zmínila paní Lilingová, my nechceme rozdíly mezi vnějšími a vnitřními fondy. Takže zde je naše definice trhu, anebo potom uh, vlastně investoři, kteří jsou zvenčí, musí se s nimi zacházet stejně jako s eh, investory uvnitř. Na, na, předložili jsme návrhy k equity fondům, k leverage a jde zde o to, zda tedy s tím budeme souhlasit nebo ne. Budeme měřit podle kvality, musíme vyloučit toxické prvky z toho systému, nemůžeme tedy dovolit všechno, zcela volná pravidla hry ale je zde jeden bod, který nám leží na srdci. Za, nechat se ovlivňovat soukromými lobby, to ne, to bychom neměli umožnit. Včera jsem poslouchal celé hodiny, eh, pokud se týká zastátního zadlužení, a tam Musíme se podívat, jací aktéři spekulují se státními dluhy, tak vlastně nesmíme kolegové povolit, aby k tomu docházelo. Budeme spolupracovat za naši frakci s Jean Polem. Je to kvalitativní eh, předpis a skutečně se tím musíme řídit. Thank you. Uh, Ole Ludviges. Děkuji. Kolega Ludvigesen. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, Myslím, že jsme už všichni zaznamenali, že tato tematika investičních fondů je velmi složitá a e, problematická. Těžko vytyčit správný směr při rozhodování. I diskuse, která tady proběhla, byla velmi komplexní. Pakliže chceme dosáhnout dobrých výsledků, bude potřeba, abychom přistupovali opravdu konzistentně k té obrovské hromadě pozměňovacích návrhů, které před sebou máme. A z toho důvodu se domnívám, že je potřeba se soustředit na tři hlavní oblasti. Za prvé, transparentnost. Je potřeba, aby investiční činnost byla transparentnější. To posílí kontrolu a omezí nepřiměřená rizika. Další záležitost. Pakliže bude otevřenost a transparentnost i v marketingu těchto produktů, tak lidé budou mít lepší možnost posoudit, zdali chtějí investovat do určitého nástroje nebo ne. Přiměřenost, to je další důležité téma. Je potřeba, aby činnosti jednotlivých fondů byly souměřitelné s rizikem, které působí celému finančnímu systému aby byly respektive souměřitelně regulovány. Čím vyšší riziko, tím vyšší regulace. Malé fondy většinou nevytvářejí eh, tak velké riziko pro celý systém jako velké fondy. Existují případy, kdy některé malé soukromé fondy mají Tedy takto je prokázáno, že některé malé fondy mají daleko menší dopad než třeba velké hedžové fondy na stabilitu celkového systému. Komise a řada pozměvacích návrhů hovořila o tom, že je potřeba najít e, rozumný způsob, jak regulovat činnost manažerů alternativních investičních fondů, aniž bychom ale přitom se zabarikádovali od zbytku světa. Já mám pocit, že obecně jsme stanovili dobré podmínky, eh, že to je vyvážené, ale Pakliže chceme, aby naše snahy byly úspěšné, je potřeba, abychom vycházeli ze správných startovních čár. Děkuji. Paní Jury vám dám slovo teď, protože nevidím vašeho kole. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Jako kolega Gunnar Heckmark i já bych navrhla zpravodaj, aby se vrátil k původním Prahům komise 100 milionů, protože pakliže nebudeme mít takovéto Prahy, tak uh, Manažeři středně velkých fondů budou přecházet do třetích zemí, aby se vyhli přílišné byrokratické zátěži. Nicméně jejich produkty se stejně na evropský trh dostanou a národní rozpočty na tom ztratí. To je první připomínka. Moje další připomínka se týká následujícího. V původním návrhu nemáme konkrétní pravidla pro různé druhy fondů, neodlišuje se mezi jednotlivými druhy fondů tedy a myslíme si, že to povede k regulační arbitráži. Země, které přijmou tvrdá pravidla, eh, z toho budou mít konkurenční nevýhodu, což není v pořádku, protože následně pohyb eh, v těchto odvětvích v Evropské unii bude eh, omezený. Sekundární trhy a maloinvestoři ti by neměli mít možnost přímo vstupovat do alternativních fondů, Protože pokud by tomu tak bylo, tak by v podstatě mohli obejít stávající pravidla a využít k tomu právě tyto alternativní fondy. V neposlední řadě jsem navrhla určitý agregát, vytvoření určitého souhrného rizikového indexu, jehož prostřednictvím by se dalo hodnotit riziko vysoce zadlužených hedžovaných fondů. A to určitým indexem. Komise Cezara budoucí ESA by následně byli schopni, by měli být schopni rozhodnout, jak by vypadal takovýto index a orgány dozoru by eh, intervenovaly pakli, že by určitý fond ten index překročil a vlast v podstatě každodenně by se takto dala schopnost, eh, by takto bylo možno eh, kontrolovat riziko. Děkuji. Paní Andresen požádala telefonicky o slovo. Eh, jsme téměř na konci diskuse, chtěla byste se vyjádřit EFM? Ano, ráda bych. Moc se omlouvám za to, že eh, jdu pozdě, byla jsem na Kokobu. Máte tedy maximálně tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Za prvé děkuji panu zpravodaji za práci odvedenou na této zprávě. Tento návrh směrnice vychází z hrozných událostí roku 2008. Předtím a mnohým leželo na srdci, co se děje ve finančních službách. Hedžové fondy především dostaly špatnou reputaci poté, co kolaboval dlouhodobý kapitálový management a lidi se na ně dívali podezíravě. Potom došlo k událostem roku 2008 a 2009 a mimo jiné jsme si říkali, že by bylo dobré omezit leverage, Zapomně, eh, nezapomněli jsme na eh, vysokou leverage LTCM. Na druhou stranu ale leverage, které používají hedžové fondy, se zásadním způsobem snížila. Kvůli tomu, co se dělo na trhu od LTCM. Tedy dnes omezovat eh, leverage je v podstatě pozdě, protože odvětví už svou praxi změnilo. Leverage se mělo omezit během nedávných neskutečných půjček regulovaných a respektovaných bank, které nás dostaly do stávající situace. Ráda bych připomněla, že žádné hedžované fondy nikdy nebyly vyplaceny penězi daňových poplatníků, což ale není možno říci o bankách, které mají um, správčí rady a, a akcionáře a možnost kontroly, ale přesto v podstatě kvůli ním skolabovala téměř světová ekonomika. Tato směrnice chce regulovat všechno, co není regulováno USIC. Jinými slovy tedy kapitálové fondy, investiční trustové fondy, a realitní fondy a hedžové fondy, ale já myslím, že to je chyba, protože se snažíme pokrýt příliš mnoho různých druhů fondů. Já jsem předložila pozměňovací návrh týkající se investičních trustů, svěřeneckých fondů. Ve Spojeném království máme fondy, které jsou úplně jiné než hedžové fondy a na které by velmi negativně působila tato směrnice. Kromě toho jsem také chtěla zvýšit hladinu pro výjimky. Vím, že ostatní požádali dokonce ještě o větší zvýšení, abych to podpořila. Za třetí fondy z třetích zemí. Španělské předsednictví předložilo návrh, který zdá se vrací k původní protekcionistické verzi této směrnice. Snaží se eh, omezit prodej neevropských fondů. Potřebujeme investice v Evropě a protekcionistická politika půjde proti našim záměrům. V neposlední řadě by se chtěla vyjádřit k obrovskému počtu pozněcích návrhů. Návrh komise tedy není přijatelný, protože jinak bychom neměli 1617 1700 návrhů. Požádal bych eh, tento výbor, abychom poslali tento návrh zpátky komisi, aby komise zapracovala naše připomínky. Děkuji. Já jsem posledním vystupujícím v této rozpravě. Většinu z věcí, které jsem chtěla říci, už jsme tady slyšeli. Existuje v této směrnici řada oblastí, kde se tato úprava překrývá se stávajícími směrnicemi, anebo by tam mohly sehrát úlohu jiné směrnice. Co se týče nezajištěných krátkých prodejů, a derivátů, tak to jsou určitě věci, které by se mohly eh, řešit ve směrnici o zneužívání trhu. Co se týče určitých spekulativních činností, tak až budou vytvořeny všechny repo, repo, repozitáře, tak budeme vědět více o některých oblastech, o kterých jsme zatím moc nevěděli. A myslím si, že bude v každém případě třeba zohlednit budoucí vývoj Otázka je, jestli zde nevytváříme nerovnost v podmínkách pro různé druhy soukromých společností. Pak, když třeba vaším vlastníkem je soukromý kapitál, tak asi není úplně v pořádku, aby na vás platili zásadně jiná pravidla než pro jiné soukromé společnosti. Takže bych ráda, abychom tam, kde to bude možné, převzali uh, ustanovení práva společností Pakliže si uvědomujeme, že tady dochází k těm překryvům a budeme k tomu přistupovat inteligentně, tak si myslím, že najdeme průchozí řešení a budu se těšit na spolupráci se spravodajem. To je pro tuto chvíli všechno, co jsem chtěla říct. Si předám slovo Žánu Polovi, aby, Žánu Polové by dokončil tuto diskusi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za laskavá slova, za soucit z hlediska práce, která je před námi. A jsem si jist, že díky vaší spolupráci dospějeme k inteligentnímu výsledku. Chci odpovědět jediné osobě, která mě vždy okouzlí, Astrid Link. Myslím, že jsi si nepřečetla mé poslední návrhy, protože nejsme si tak vzdáleni. A vím, že jsi se hodně posunula, ale jsem ti k dispozici, abych ti poskytl soukromou informaci, aby se naše názory ještě více zblížily. Takže děkuji vám všem, děkuji za pomoc, kterou mi poskytujete. Jsem vám k dispozici. Neváhejte, když budete potřebovat se mnou mluvit. Děkuji. Udo, technická? Předsedkyně, pokud se týká hlasování, tak bych vás chtěl poprosit, protože toho máme tolik na stole a frakce ještě to třídí, abychom si udělali malou pauzu, tři až pět minut, abychom si mohli ještě ty věci prodiskutovat. Souhlasím, dáme si pětiminutovou přestávku. Chtěla jsem říci, že Druhé projednání návrhu k alternativním investičním fondům proběhne ještě 17. ale zatím máme pětiminutovou přestávku. Tak, myslím, že pět minut už skončilo, takže doufám, že se už můžete usadit. Takže stále ještě scházejí někteří poslanci, prosím, posaďte se. Zahájíme hlasování. Byli jste požádáni, abyste si přinesli elektronické karty. Máte všichni hlasovací karty? Chci vám připomenout, že někdy je obtížné zjistit výsledek hlasování a proto budeme využívat možnost elektronického hlasování. Right, we're going to start. Takže zahájíme hlasování. Prosím, poslanci, posaďte. První zpráva je zpráva o výročním prohlášení o eurozóně a veřejných financích za rok 2009. Pozměňovací návrh 1 u úvodního ustanovení A. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 k novému umění usilení AA. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Původní znění úvodní ustanovení B. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno u C, pozměňovací návrh 3, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. D, původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. E, původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. F, původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, Myslím, že je to schváleno, ale málo jste zvedali ruce. Úvodní usnesení G, kompromisní návrh A, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. A pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Nyní úvodní ustanovení A, kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A není sedmička, se návrh 7, kdo je pro? Kdo je pro tedy? Kdo je proti? Zdržel se, schváleno. Kompromis C, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Tady se to nedá rozpoznat, takže budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Máte kartičky v hlasovacím zařízení? Hlasovali všichni? Myslím, že to číslo musíte mít eh, směrem dolů. Zkuste to ještě. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Sanchez má problém. Takže je to schváleno stejně 25 ku 18. Včetně Sanchez je to schváleno. 9 a 10 návrhy odpadají. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Držel se schváleno. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Kdo je proti? I tohle si musíme ověřit. Zahajuji hlasování u pozměňovacího návrhu 12. Končím hlasování. Schváleno. Poznací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 19. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 20 a 21, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis F, kdo je pro. A tady máme hlasování po částech. První část eh, text bez Fira eh, considers that the measurement of core inflation should better reflect new increases of energy and food prices. Takže první hlasování je k celému textu s výjimkou toho, co jsem právě přečetla. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A druhá část je to, co jsem přečetla. Kdo je pro tuto část, kdo je proti, zdržel se. Já myslím, že to je zamítnuto, ale ještě si to ověříme, protože jste rozptýleni. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Takže je to zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Obávám se, že to není úplně jasné. Zahajuji elektronické hlasování u návrhu 42. Končím hlasování. Zamítnuto. Pane Margalo, vložil jste kartu do zařízení? Takže kolik? Kolik máme hlasů? Odpovídá to počtům? Jean-Paul. Drobná otázka. Je možné ověřit počet hlasujících, abychom eh, zjistili, zda každá politická skupina je zprávy zastoupená. Děkuji, paní předsedkyně. Mám paní Luling, pana Karese. Máte svou kartu, pane Margalo? Můžete si to vyzkoušet eh, u jiného zařízení? Pane Karasi, funguje vaše karta? Hlasování bylo ukončeno. Takže navrhuji, abychom hlasovali ještě jednou. Zahajuji ještě jedno hlasování o pozměňovací návrhu 42. Opakujeme tuto hlasování. Zahajuji hlasování opět u 42. Takže máme tu dva další hlasy, které se připojují. Ale žena za vámi hlasuje. Ta jenom ukazuje. Aha, takže hlasování bylo ukončeno. Takže je to schváleno. Díky paní Luling. Schváleno. Pozměňovací návrh 43 a 44. Pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 46. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se. I tohle si ověříme, takže hlasujeme o návrhu 46. Mohu poprosit eh, skupinu ALDE, aby ukazovala, protože nemám hlasovací seznam. Paní předsedkyně, pokud jste ztracena, tak můžete hlasovat s námi. Bohužel. Bohužel teď v EPP je o jednoho hlasujícího více. Jean Pole, máte o jednoho člena navíc. Takže už je to v pořádku. Já chci hlasovat, můžete mi to ukázat? Nikdo mi dal hlasovací seznam. Končím hlasování. A je to schváleno. Jak jsme na tom? Ano, já si skutečně budu dělat, co chci, říká paní předsedkyně. Byste měli o jednu hlasovací kartu více. Ale měli jste o jednu kartu více v zařízení. Bylo vám řečeno, abyste si své karty vzali s sebou. Další hlasování. Další kom, hlasujeme o kompromisu H. Takže kdo je pro kompromis H? Č- část jedna bez e, výrazu běžné účty. A nyní tedy část dvě s výrazem běžné účty. Kdo je proti? Zdržel se? To je schváleno. A pokud je o běžné účty, tento výraz, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Málo zvedáte ruce, tak se to musíme ověřit. Budeme tu až do večera, když to bude takhle pokračovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tak a je to schváleno. Nyní pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis I. Hlasování po částech. Vše kromě včetně vytváření nových mechanismů. Kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A teď text zahrnující, including the signal of New Mexico, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Schváleno, kompromis je, kdo je pro, kompromis je, kdo je proti, zdržel se. Je to zamítnuto, ale musíme to ještě ověřit. Hlasujeme elektronického kompromisu je. Ani tady nahoře se nám nehlasuje příliš dobře. Máme správný počet. EPP má o jednu kartu více. Paní předsedkyně, já zastupuji paní Luling. Já hlasuji místo paní Luling. Máme tu ještě jednu, pane Bulmane. Paní předsedkyně, není to věc stanovit těch skupin, aby si stanovili příslušně pod, je to výročně otázka předsednictví. A já nevím, od kdy EPP hlasuje s jedním hlasem navíc, takže bych vás poprosil, abyste skutečně striktně prosadila, aby hlasovali pouze ti, kteří mají právo hlasovat. Protože to není, nejsou to ty frakce, které stanoví, jestli mají více nebo méně hlasů, ale to je předsednictví. Ano, dělám to já a já to mám zařízení, které mi ukazuje, když je více kart vloženo, než má být. Někdy to ukazuje, že je jich příliš a někdy ne. Takže ten, kdo má o jednu kartu více EPP, tak by hlasovat neměl, prosím. Já bych chtěl dát zapravdu předsedkyni. Nesmí to být tak, že jiné politické frakce budou rozhodovat, kdo bude za nás. Pokud je jeden hlas navíc, tak to konstatujete objektivně vy a jeden prostě musí tu kartu výmout. nemůže někdo jiný o tom rozhodnout, ani kolega Bulman. Okay, right. We've now got... Jenu dobrá, takže nyní Omlouvám se. Takže nyní je to v pořádku. Nyní je všechno, jak má být. Tak pokud eh, nás je příliš moc, tak já tedy odstoupím. Right. So now we have now takže nyní můžeme uzavřít před eh, hlasovacích karet je správný. Takže návrh byl zamítnut. A kdybyste zvedali ruce, aby to bylo mnohem jednodušší. A nyní, nyní se návrh 60, 61, 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pozměňovací návrh 63 a 66 odpadají, takže nyní máme kompromis K. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis L. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasujeme o kompromisu L. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Takže nyní hlasujeme o pozměňovacím návrhu 71-72. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Myslím, že je to schváleno. Chcete si to ověřit, takže hlasujeme 81-72 zahájí hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. A je to skutečně schváleno. Kompromis M. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 89, Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 80, slučitelný 79, kdo je pro, kdo je proti, držel se, snad je to schváleno. Ale můžeme si to ověřit. 80. zahajuje hlasování. Odhlasovali jste, uzavírám hlasování. Schváleno. Kompromis N. Kdo je prosím pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 88. Kdo je pro? proti, zdrželi se. Schváleno pouze pár zvednutými rukami, 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 97, kdo, to je ústní pozměňovací návrh zahrnout slova článek 136. Je to potřeba vyjasnit. Má někdo něco proti? Dobrá, takže včetně toho, kdo je pro, kdo je proti. Zdrželi se schváleno. 98. A také ústní pozměňovací návrh, abychom nahradili slova this respect, slovy, které máte uvedeny ve svém hlasovacím seznamu, takže je nebudu číst. Je to v pořádku? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis O. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis P tím, že tady máme změnu na poslední chvíli. Máte ji všichni? Jedná se o oddělené hlasování. První část je bez slov points out a tak dále až ke slovu the spirit. Kdo je pro text bez těchto slov? Proti zdrželi se schváleno. Druhá část toho textu, kdo je pro toto znění, kdo je proti Takže myslím, že toto bylo zamítnuto. Aha, ještě tady máme třetí část. A to jsou slova the spirit. Kdo je proto, aby tam byl tedy duch zapojen, kdo je proti duchu? Zdržel se někdo? Dobrá. Tak spirit má smůlu. 107 pozměňovací návrh, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. 108, kdo je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že zamítnuto podle zvednutých rukou, ale pořádně prosím zvedejte ruce, ať vás počítají. 109, kdo je pro, proti, zdrželi se pokud chtějí EPP hlasovat, tak prosím zvedejte ruce, protože já vás nevidím. Takže kde je pro 109? Kde je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 110. Kdo je pro? Ne, pardon, 109 byla schválena, takže 110 odpadá. Právě mě bylo řečeno, že co se týče kompromisu Q, že socialisté chtějí ústní pozměňovací návrh, kde by bylo napsáno některé členské státy a neodkazovalo by se k Řecku. Je někdo proti? Hans-Peter Martin, prosím. Já už jsem se předtím hlásil k tomuto bodu já bych, jsme připravovali ten kompromisní návrh, je na, až na dvě slova identicky s tím návrhem, který jsem předložil, ale o tom pozměňovacím návrhu jsme vůbec nehovořili. A, m, mm, takže toto se mi nezdá být celá v pořádku. A, a, a, Ideen haben Zejména mluvím za ty, kteří připravovali tento návrh. Pane Bullmane. Já eh, bohužel k tomu nemohu nic říct, protože jsem až teprve teď informován o tom, ale mělo by zaznít, jaká, jaké je naše stanovisko k tomuto pozměňovacím návrhu. Máme zde tendenci, v, eh, tradici v parlamentu, že hovoříme, nehovoříme konkrétně o některých zemích, zejména pokud máme více zemí, které mají podobné problémy. To je ten základní důvod. Nech, ne, nechceme zde vylučovat z politické diskuse, ale chtěli bychom zajišťovat kontinuitu v parlamentu, takže bychom neměli chtěli poukazovat na jednotlivé konkrétní země a jmenovat je. Sylvie. Silvi. Paní předsedkyně, já si myslím, že to není politické hodnocení, je to faktická věc. Statistiky jsou horší v některém členském státě, jakým je Řecko, než v jiných státech prostě. Um, is that an objection? Namítáte tedy proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Formálně, Silvi? Well, because if you object... Protože pokud proti němu budete protestovat, tak tento pozněcí návrh odpadne. Sylvie, please, can you use your microphone? Sylvie, ale do mikrofonu, prosím. Dobře, formálně. Protestujete dobrá, takže budeme hlasovat se slovy Řecko, kdo je pro pozněvací návrh Q. Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Sekretariát mě zrovna řekl, že, jsem, že jsme o pár věcí nehlasovali. Po 91. jsem říkala, že 90 a 93 se nedají hlasovat, ani se dají. Takže 92 je kompatibilní s 91, kterou jsme schválili, takže vás poprosím na straně 14, alespoň u mě v hlasovacím seznamu, pan Huang Ngoc měl pozněcí návrh 91, o kterém budeme hlasovat. Kde je pro? Pardon, 92. Kde je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A toť, to je vše? 93 odpadlo. Dobrá, takže teď už je to v pořádku. A můžeme se vrátit k pozměňovacímu návrhu 112. Můžu poprosit ty, kteří pro, aby zvedli ruce. Ještě jednou pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 113. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. 114. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis R. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis S. Tady budeme hlasovat ve třech částech. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část, slova začínající mechanismem, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část, slova týkají, nebo znějí týkající se koordinovaného zavádění, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Nyní pozměňovací návrh 126, kdo je pro, kdo je proti. Těžko říct, budeme muset elektronicky. Pozměňovací návrh 126, prosím, se bude teď hlasovat. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. 127. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 128. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Původní návrh 29. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis T. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijato. 130, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 131, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 132, pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 3 ve dvou částech. První část. Já mám pocit, že to má být naopak, ne? První část, tedy jestli jste pro, aby ECB podporovalo a tak dále. Takže kdo je pro to, pro to znění v části 1? Proti? Zdrželi se přijato a teď máme tu druhou část, především v případech kde a tak dále, kde je pro? Proti? zdrželi se, také schváleno. 134, kde je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 135, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 136 pro, proti, zdrželi se, přijato. 137 pro, proti, zdrželi se, přijato. 138 pro, proti, zdrželi se. Těžko říct, tak poprosím o elektronické hlasování o pozměňovacím návrhu 138. Uzavírám hlasování. Ne, ale ono to odpadá, protože to je 23, 23. Ještě, že jsem řekla, že to nejde poznat, protože opravdu nešlo. 139. Tady máme pozměňovací návrh ústní, eh, který má vyškrtnout slovo expeditious, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 140. kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. 141, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 142 pro? Proti? 142 budeme muset to věřit elektronicky. Zahajuji hlasování. Máte odhlasováno? Uzavírám hlasování. Přijato. O jeden hlas. 143 tím pádem odpadá. Tím se dostáváme k 144, kde pro. Prosím? Co neodpadá? Aha, nemusí se hlasovat. Je to jenom ve francouzské verzi. Sto čtyřicet čtyři, kde je pro? proti, zdrželi se. Přijato 145 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Text změněném znění poprosím elektronicky zahajuji hlasování. Odhlasovali jste? Ne. EPP má o jednoho poslance hlasujícího navíc. Uzavíráme 39 pro, 4 proti a 2 se zdrželi. Děkuji mnohokrát. Gratuluji zpravodaji. The voting list. Take mine. Uh, the competition. sorry, the, the vote on... Takže teď zpráva Sophie Intveld, politika hospodářské soutěže 2008, pozněvací návrh 1, které, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, pozněvací návrh 2 od IMKA, Aha, tak čtrnáctka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Budeme hlasovat o původním textu odstavce 14. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozněcí návrh 15. Tam máme ústní pozněcí návrh od pana Ferbra a je to ve dvou částech navíc. Takže nejprve ústní pozměňovací návrh, který zní, žádá, aby Evropský parlament byl zahrnut do široké základny vytváření politiky konkurenceschopnosti. To je v pořádku. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se? Přijato. Teď máme oddělené hlasování první část, včetně ústního pozněvacího návrhu. Kde je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Druhá část. Kde je pro? Kde je proti? Přijato. Šestnáctka opět ve dvou částech. První část Kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. A druhá část, kdo je pro, proti? Zdrželi se, zamítnuto. Pozněvací návrh 17, kdo je pro, proti? Zdrželi se, přijato. 18. Ústní pozněvací návrh od pana Sancheze Preseda, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, kam teď? Pozněvací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 20. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Čtyřka od Imka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 21. Pro? proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozněvací návrh 23, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněvací návrh 27, kdo je pro. Aha, pardon, máte pravdu. Původní text odstavce 6, kdo je pro? Proti zdrželi se, přijato. Odstavec, eh, tedy pozměcené 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 3 od IMKA, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 od ITRE, ústní pozměňovací návrh od zpravodaje je přijatelný. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, to budeme muset elektronicky ověřit. Zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste všichni. Uzavírám hlasování. A přijato. Když zvedáte ruce, tak je to hned jednodušší. Pozměňovací návrh 5 od ITRE. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Pozněte návrh 2 od MK, kde je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Trojka od ITRE. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. Desítka také od ITRE pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se. To si budeme muset ověřit, takže pozměňovací návrh 31. Odhlasovali jste? Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno, domnívám se. 29. Kdo je pro? Já myslím, že to bylo celkem jasné. O 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? To si musíme uvěřit protože tady hlasuje další skupina. Znova to, znova zahajuji hlasování, uzavírám hlasování, přijato. Pozdňovací návrh 30, kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozdňovací návrh 5 od kdo je pro? Proti? zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 25. Tady budeme mít dílčí hlasování a navíc ještě ústní pozměňovací návrh ALDE v části 2. Nejprve část 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, Žane Pole, nevím. Prosím? Nemáte mikrofon neslyším. Omlouvám se, paní předsedkyně, ale na našem seznamu už je to všude začerněný, tak už nevidíme, u čeho jsme. Je 25, odstavec 6, new, tam jsme, kde je oddělené hlasování, které, které žádá LD. So I've got on my list. Přečtu, co mám na seznamu. V části 1 máme slova underlines that cultural protection. O tom se hlasuje teď. Čili část jedna underlines that. Kde je pro, kde je proti. Zdrželi se zamítnuto. Část dvě včetně ústního pozměňovacího návrhu. Slova considers considers it essential až po interest, včetně slov and public finances na základě ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se, schváleno. A teď, pak, když byl přijat ústní pozměňovací návrh, tak tím to máme za sebou. Dobrá, kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 28 zase ve dvou částech. První část takes the view, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, druhá část points out a tak dále. Kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se zamítnuto. Pozněcí návrh 32, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, 33, pro, proti, zdrželi se přijato, 34, odpadá, 35, pro, Mám tady řečeno, 34 odpadá, pakliže je přijata 33. Bylo to totiž kompatibilní slučitelné se 33, ale ne 34, takže teď 35, což je slučitelné se vším, kdo je pro 35, proti, zdrželi se, přijato. 36. 36, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 37, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Původní znění odstavec 8, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. 38, kdo je pro, kde je proti, zdržel se, zamítnuto. 39, kdo je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Ověříme si 39. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, hlasování bylo ukončeno. A je to schváleno. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Dobrá. Mám tu poznámku, že zpravodaj by si přál, aby 44 byla doplňkem kompromisu. Dobrá. Takže jako doplněk je to rozumné, kdo je pro. Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Takže teď jsme u 45, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 46 odpadá, 47, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto původní znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 48, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 49, kdo je pro? kde proti, zdržel se, schváleno. 50, kde pro, 50 nám odpadla, Takže není 54, kdo je pro, kdo je pro 54, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 55, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 56, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto 57, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 58, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamí... schváleno 59, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 60. Nemusíme hlasovat. 61. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? zdržel se, schváleno. 66 ve dvou částech. První část opakuje Regrets až po Tax Base, kde je pro schváleno. Druhá část od Likewise až po Competition, kde je pro, kde je proti, zdržel se zamítnuto. 67, kde je pro, kde je proti, zdržel se. Můžeme si to ověřit u 67. Zahajuji hlasování. Jakmile to stisknu. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 68. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Původní znění. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 70, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 71, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 82, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 73, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, dvě části 83? Já to tady nemám, říká paní předsedkyně. Může to někdo vysvětlit? Sedmdesát tři ve dvou částech, zpravodaj. Může někdo vysvětlit, v čem spočívají dvě části? Předsedkyně to nemá. Pokud to někdo nenavrhne, tak o to nemůžeme hlasovat. Tak ten, ta první část, tu chceme welcomes až a ta část 2, to potržené až to další, čili máme zde dvě části. Okay. Right. This, this... První část tedy se týká in the area of risk capital financing for SMEs. That's the first part. To byla první část. A dru- underlines that facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. So... Takže to je vlastně rozděleno První a druhá věta jsou odděleny. Takže první věta. Takže kdo je pro první část? Kdo je proti? Zdržel se. To je zamítnuto. A není druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Takže pouze druhá část byla schválena. A není šestka. Sofie. Včera jsme požádali o něco, co není v závěrečném hlasovacím seznamu. Chtěli jsme hlasovat o 74, což je společný pozměňovací návrh EPP PSE, který by měl být hlasován přes, před eh, návrhem 6 ITRE který se týká stejného ustanovení. A návrh 74 získá větší konsenzus. A šestka ITRE potom odpadne. Máte pravdu, je to tady označeno. Tady se zdá podle, podle toho návrhu, že to tady je skutečně změn, takže stahuji svůj podnět. Je to ITRE 6. A potom učiníme, co tady navrhujete s návrhem. Takže ITRE 6, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Takže ITRE 6 schváleno. ITRE 2, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? To je také schváleno. Takže IMKO 6 odpadá. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže ještě jednou. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 76. Odpadá. Šestka také odpadla, takže 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. No to si musíme ověřit, 77. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Je to schváleno. Kompromis F. Je to na dvě části. První část bez výrazu as the sole instrument a inability to pay. Bez celého, tedy odstavečku, nejenom bez těchto dvou výrazů, Takže první část je all the way up to inability to pay and so those were without those takže bez těchto slov, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Domnívám se, že je to schváleno. Druhá část zahrnuje tyto, právě tuto formulaci. Kdo je pro, kdo je proti. Musíme si to ověřit. Ověřujeme si tedy druhou část kompromisu F. Končím hlasování. Schváleno. Takže obě části byly schváleny. Pozměnce 83, hlasování po částech. První část od takes the view až po dominant position, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část highlights až po, kde je proti, proti, zdržel se, schváleno. Zamítnuto. 84 odpadá, 85 kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Ověřujeme si 85. -ku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Schváleno. Zvedejte ruce. Původní znění odstavce 20, kde je pro, kde je proti, zdržel se. Je to schváleno. Poznací 86, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 87, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 88, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 89 s ústním pozměňovacím návrhem EPP, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 90, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 92, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Imko 8, kdo je pro, kdo je proti, Neviděla jsem hlasování EPP. Jste pro, děkuji. Takže je to schváleno. 9. IMKO 9, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. IMKO 10, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. 93 ve dvou částech, první část od Expex až po Motor Vehicle Sector, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno. Druhá část Felling Dead, kde je pro, kde je proti, zdržel se, snad je to schváleno. 94, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Původní znění 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 95, kdo je pro, kdo je proti, Ověřujeme si ještě 95. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Je to schváleno. 96, kdo je pro? Původní znění odstavce 27, kdo je pro, kdo je proti, držel se schváleno. Pozměňovací návrh 96, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 97, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Stovka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 98, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Původní znění, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. 99, První část od underlines po suppliers, kde je pro, kde je proti, zdržel se. Můžeme si to ověřit. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část calls upon až po investigation, kde je pro, kde je proti, zdržel se. Schváleno. Kompromis G, kde je pro, tak si to rozmyslete. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Musíme si to ověřit. Hlasovali všichni? končí hlasování. Schváleno. Takže 105. 105. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno.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 Petr 11 s ústním pozměňovacím návrhem ve třech částech. Je ústní pozměňovací návrh přijat, ano, nikdo není proti, takže s ústním pozměňovacím návrhem hlasování po částech první část od is concerned až po telekom, zde pro, zde proti, zdržel se, schváleno. Druhá část requests the až on this, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Třetí část requests a purpose, kde pro, jde proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 41, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 106 ve dvou částech. První část bez eh, odrážky, tu clarify až po interest, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. A teď ta odrážka, kde pro, kde proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh sedm odpadá, pokud je kompromis F schválen. Kompromis F zmizel. Kompromis F byl schválen, takže 107 odpadá. Původní znění odstavce 31 kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. 108. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Původní znění 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Takže citace 1 až 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce návrh 1. Kdo je pro? je proti, zdržel se schváleno. Dvojka, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 3, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Čtyřka, je pro, je proti, zdržel se zamítnuto. Pětka, je pro, je proti, zdržel se schváleno. Šestka, je pro, kde proti, zdržel se schváleno. Sedm, kde pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno 8, kdo je pro, kdo je proti, schválen 9 ve dvou částech, první část od Warriors až po Competition, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno, druhá část od Warriors in Practice, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. se návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, Je to trochu nejasné, ověřujeme si desítku. Hlasovali všichni? Končí hlasování. Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. A není hlasování o celém znění po úpravách hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 33 pro, nikdo nebyl proti, 6 hlasů se zdrželo. Blahopřejeme zpravodajce. A nyní stanovisko paní Jury k Evropské investiční bance. Jsou všichni připraveni. Je mi líto, že to trvá tak dlouho, ale kdybyste všichni hlasovali řádně, to by to bylo rychlejší. Odstavec 1, odstavec 2, poslanec návrh 7, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Odstavec 8, poslanecí návrh, kde pro, schváleno. Odstavec 9, Ústní pozměňovací návrh eh, ve dvou částech. Máte to všichni, návrh S a D. Hlasování po částech, část 1, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka byla stažena, poznací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Můžeme si to ověřit, nejsem si jistá, jak to probíhá. Závěr hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Takže původní znění odstavce 3, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Poznací návrh 12, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Pozdělat, tak si to ověříme. Ale EPP a konzervativci hlasovali pohromadě, takže hlasujeme u pozdělací návrh 12. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 13, ústní pozměňovací návrh EPP, máte to všichni? Děkuji. Chceme doplnit slovo více pozměňovacího návrhu Evy Žoli. Slovo more by mělo být mělo by být před transparent, tedy more transparent. To je pro, to je proti, zdržel se schváleno. Původní znění odstavec 4, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Chcete si to ověřit u té patnáctky? Takže konečně hlasování bylo zahájeno, hlasovali všichni. Končím hlasování. A je to skutečně zamítnuto, je to líto. A nečíslovaný kompromis pokrývající 16, 17, 18, kde je pro, kde je proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 1 byl stažen, trojka také, čtyřka je tu stále, takže kdo je pro poznací návrh čtyři, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Poznací návrh pět byl také stažen, šestka ústní pozměňovací návrh, který nahrazuje 33%, 20%, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Takže hlasujeme o textu, kde je pro, kde je proti. Jste proti? Takže to si asi uděláme elektronicky, je to trošku matoucí. Závěrečné hlasování. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 4 se zdrželi. Přes některé změny. A není hlasování o na realizaci jednotné platební zóny SEPA. Pozměnce návrh Arlene McCarthy, kdo je pro, kdo je proti. Zdržel se je to snad schváleno. Odstavec 2, opět pozice Arlene McCarthy, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, schváleno. Hlasujeme o celém návrhu, jak byl upraven, kde pro, kde proti, zdržel se, schváleno. Tak to bylo rychlé, to je dobré. That was the oral question. Now we come... Tak nyní usnesení. mám ten správný odstavec 1, původní text, kde je pro, kde je proti, zdrželi se přijato. Odstavec 2, SAD pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 3, původní text pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 4, kde je pro, kde je proti, zdrželi se zamítnuto staženo, staženo, takže původní text odstavce 4, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato. Ali McCarthy, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Další byl stažen. Socialisti u pět, odstavce 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Dobrá, zase SAD, odstavec 6, Změna slova economical na economic. Chce někdo slovo? Ano, já nevím, jestli je to na všech eh, hlasovacích seznamech. My bychom to vyže předpokládá to udělat tam ještě úpravy v prvním, druhém, třetím, čtvrtém, pátém řádku, kde respective consultations including all the stakeholders, to je vlastně samozřejmost. A, a potom v třetím řádku od konce mezi between banking sector a tak dále by tam mělo být between payment sector and commission, protože pokud s tím kolegové budou takto souhlasit, tak by to vedlo k, ke zlepšení toho textu. Dobrá. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní text odstavce 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. SAD pozněvací návrh k odstavci 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď máme odstavec 8a nový, zase SAD, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec 9, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, odstavec 10, kde je pro, kde je proti, zdrželi se, přijato, citace 1 až 12, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, úvodní ustanovení A, pro, proti, zdrželi se, přijato, úvodní ustanovení B od Arlin, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato, S a D, B a nové, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. SAD k úvodnímu stravení C, pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh kompromisu A, kdo je pro, proti, Já tady nemám žádné dílčí hlasování, byť Tady mám teď trochu zmatek. Mám pocit, že ten text byl nahrazen textem, který je tady. Je to tak? Ano. Kdo je pro A, proti, zdrželi se, přijato. A. Původní text ustanovení D, pro, proti, zdrželi se, přijato. Původní ustanovení E, pro, proti, zdrželi se, přijato. F, pro, proti, zdrželi se, přijato. G pro, proti, zdrželi se, přijato. H od SAD, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. I pro, proti, zdrželi se, přijato. J pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení je A od SAD, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. K pro, proti, zdrželi se, přijato. L pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh kompromisu B pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní celé usnesení pozměněné znění, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Já si myslím, že bychom se měli více pouštět do blokového hlasování, kolegové, mám takový pocit. Nyní se dostáváme ke zdanění finančních transakcí. Tady máme celé usnesení, které už bylo vyjednáno, takže budeme hlasovat pouze jednou, kdo je pro návrh usnesení. Ne, moment. Ne, pardon. Nejprve ústní otázka. Kdo je pro návrh ústní otázky? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. A pak máme usnesení. Snažím se zjistit, kde jsme. Dobrá, teď usnesení odstavec 5 a nový od ECR. Kdo je pro? Proti? budeme tomu se dověřit. elektronicky. Zahajuji elektronické hlasování. Odhlasovali jste. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. A nyní oddělené hlasování o kompromisním textu. To mě tedy není úplně jasné. Takže oddělené hlasování ke kompromisnímu textu odstavce 7, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Celé usnesení, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Teda není úplně jasné. Yes. Nyní výměna názorů. S panem Akroholmem, předsedou Evropské poradenské rady pro statistiku, pro dohled nad statistikou, měli jste dostat první výroční zprávu ještě jinak předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou ESGAB. Um, Kolegové a kolegyně, děkuji za uklidnění. Nyní nás čeká výměna názorů s předsedou Evropské poradní komise pro dohled nad statistikou. Dlouho jsme hlasovali, takže nejprve pan Akroholm bude mít úvodní vystoupení trvající 5 až 7 minut a potom budeme mít otázky. Kdo se přihlásí, ten dostane první slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji za pozvání do tohoto výboru. Pokusím se hovořit o několika otázkách týkajících se statistiky. SGAP začal pracovat v březnu minulého roku a měli jsme vyprodukovat první zprávu na začátku podzima což prakticky znamenalo, že jsme neměli k dispozici příliš mnoho času. A z toho důvodu jsme se museli velmi soustředit ve svém úsilí a rozhodli jsme se zacilit se na tři otázky při hodnocení provádění kodexu. První je profesní nezávislost, což je pochopitelně ústřední otázkou tohoto kodexu. Za druhé zdroje. Máme totiž pocit, že, že se to vnímá jako problém A pokud už je to vnímáno jako problém teď, tak to určitě to bude vnímáno v budoucnosti. A třetí otázka byla závazek k kvalitě. Museli jsme se spolehat na informace, které jsme měli k dispozici, tedy samohodnotící zprávy týkající se provádění kodexu. A kromě toho jsme také měli slyšení, již se zúčastnili různé strany. Jejich cílem bylo vyhodnotit spolupráci v oblasti statistiky v Evropské unii. Obecně se dá říci, že došlo k pokroku provádění kodexu, nicméně spíše v oblasti plánování než provádění. A chtěli jsme vyslat signál, že je potřeba posílit realizaci. Co se týče profesní nezávislosti, tak tam jsme zaznamenali určitý pokrok v právním základě a také v praktické realizaci. Zjevně existují určitá témata, na které je třeba se soustředit, mimo jiné podezření na ingerenci, což by mohlo ovlivnit kvalitu údajů. Další věc, na kterou jsme se soustředili, bylo jmenování a odvolávání národních statistických úřadů, které musí být transparentní a nepolitické. Eurostat je e, v této oblasti trochu zvláštní institucí, protože na jednu stranu je to generální ředitelství komise, ale zároveň je to nezávislá statistická agentura sloužící Unii jako celku. Upozorňovali jsme na to, že veškeré že ve veškeré komunikaci a práci musí být nejenom nahlížena jako nezávislá na komisi, ale také nezávislá organizace, tedy Eurostat. A Požádali jsme je, aby eh, mluvčí komise hovořil pouze za komisaře. Co se týče zdrojů, tak jsme řekli, že je potřeba stanovovat si v práci priority, že je potřeba více spolupracovat v Evropské unii, že bychom měli být schopni využít zkušenosti z jiných eh, částí Evropské unie a ušetřit tím náklady. Říkali jsme, že je také potřeba podívat se na možnosti spolupráce, které by, která by opět ušetřila na nákladech. Kromě toho jsme se také věnovali systému školství a vzdělávání a říkali jsme, že je potřeba zajistit, aby bychom byli schopni v Evropské unii mít kvalifikované statistiky a hlavně si je tady udržet. Říkali jsme také, že velké změny ve, stati- ve, ve finančních údajích by a, eh, mohly se projevit až později, protože statistické údaje se zpracovávají určitou dobu. Co se týče závazku ke kvalitě, řekli jsme, že v evropském statistickém systému se dosáhlo mnohého, máme nové postupy, máme nové instrukce, máme nové školení, ale kromě toho jsme říkali, že je potřeba, aby eh, se v této oblasti zavázalo opravdu vrcholné vedení. Co se koordinace týče, zaznamenali jsme posílení koordinační role Eurostatu. Upozornili jsme také na to, že tuto roli je potřeba plně respektovat. Především v komisi. A tím zajistit, abychom měli kvalitní statistiku, protože pak, když se sbírají data paralelně, tak eh, to příliš zatěžuje účastníky, kteří musí předávat tady toto data. A to tež platí i pro národní úroveň. Kromě toho jsme řekli, že nás mrzí, že Evropská centrální banka a obecně Evropský systém centrálních bank se rozhodli, že se nebudou tohoto kodexu držet a to přesto, že dané odvětví se drží v praxi stejných pravidel. Říkali jsme, že je potřeba, aby se jasně dělila práce, spolupracovalo se mezi Eurostatem a Evropským systémem centrálních bank. V neposlední řadě v této oblasti jsme zaznamenali, že výbor pro a, měnové otázky a další by měl být znova přehodnocen. Když jsme zprávu finalizovali, chystali jsme, ji, chystali jsme se ji rozeslat tedy nejprve do komise a později a do tisku, tak najednou vznikla kauza Řecko. To se hodně týkalo ESCAPu, ale na druhou stranu nezapomínejme na to, že ESCAP vznikl na základě zkušeností z roku 2004 a 2005. Objevila se tedy ta kauza, nicméně měli jsme neúplně systematické informace k dispozici, SK, tedy nemohl úplně reagovat a rozhodli jsme se proto, že tomu budeme věnovat jenom mírnou pozornost v této zprávě. Objevují se nové informace v tuto chvíli. Zatím jsme ještě nebyli schopni plně analyzovat. Zdá se však, že by se nabízely už v tuto chvíli dva závěry. První. Zjevně mohou existovat případy, kdy je potřeba se lépe věnovat metodám a pracovní praxi v jednotlivých zemích než jaké umožňuje stávající legislativa. A následně SGAP proto podporuje návrh dát Eurostatu větší kontrolní pravomoci. Na druhou stranu ale si to vyžádá minimálně dvě věci. Za prvé musí být jasná pravidla hry pro to, jak se to v praxi bude realizovat, a za druhé takováto ustanovení musí, mít, musí být podpořena příslušnými zdroji, aby byla důvěrohodná důvěryhodná. SGAP se bude muset více věnovat vývojům, tak jak probíhají v různých členských státech, tak, aby byl schopen ferovým způsobem hodnotit provádění kodexu v evropském systému jako celku. A to plánujeme v tuto chvíli. S tím, že potřeba ale zase vzít v úvahu rozpočtová omezení, která má. příští zprávě, na kterou jsme začali pracovat, budou určitě tyto otázky mít eh, vysokou prioritu, ale přesto se budeme soustředovat hlavně na ty tři oblasti kodexu, na které už jsme pracovali v první zprávě, to znamená nezávislost, rozpočet a kvalita. Děkuji, paní předsedkyně. Um. Děkuji. Mám tu paní Daty, která požádala o slovo. Paní Daty. Děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo, milí kolegové. Je pravda, že rozpočtová situace Řecka eh, vyvolala pozdvižení u všech Evropanů. Připomeňme čísla. Přišla nová řecká vláda a veřejný deficit byl opraven o 12 Minulé číslo bylo 3,7 Euro bylo tedy výsledkem toho oslabeno a euro, euro vyvolalo vzájemnou provázanost našich ekonomik a tomu také musí odpovídat významná odpovědnost vlád členských států. A to připomenula komise i rada. Měli bychom stále více koordinovat naše ekonomické politiky. Nechceme poukazovat na Řecko, ale měli bychom pochopit, jak jsme se mohli dostat tak daleko. A je třeba nalézt trvalá řešení, abychom se do takové situace již nedostali. Vy jste připomněl, že je nezbytné zaručit vytváření spolehlivých statistik, zejména na národní úrovni. Paní Daty Myslím, že mluvíte trošku příliš rychle. Je pravdou, že spolehlivost národních statistik je zárukou naší vzájemné důvěry. A to je vlastně základ prosperity eurozóny. Před několika lety bylo připomenuto, že řecké statistiky již byly redukovány a Právě na základě toho vznikl kodex správného chování a váš, eh, vaše rada právě má uplatňovat tento kodex. Evropská komise navrhla 15. února nový soubor pravidel, která mají sledovat tento cíl a zejména se má posílit kontrolní role Eurostatu. Pane předsedo, jaké je vaše stanovisko? Mají tato pravidla řešit veškeré pokusy falšování statistických údajů a celkově za to, co navrhujete, aby se trvale vyřešila tato situace. Neměla by vaše rada mít nové pravomoci pro výkon své kontrolní činnosti? Děkuji. Mám tu řadu poslanců, kteří chtějí promluvit. Máme málo času, takže nejdříve promluví poslanci a vy to nakonec tedy zhrnete, to asi bude nejefektivnější. Jean-Paul, jste další. Já budu stručný, paní předsedkyně. Pane předsedo, vy jste poměrně krátkou dobu ve funkci, podobně jako vaše rada, takže asi máte dost práce před sebou. Předpokládáte, že byste nebyli příliš naivní, protože dnes se všichni eh, soustředili na Řecko, jako by Řecko bylo jediné. Od roku 2000 se falšují statistické údaje. Já jsem dostal velmi znepokojící informace. Netýká se to dnes, ale minulosti. Střed zájmu, který může vzniknout mezi úředníky Eurostatu a osobami, které v členských státech, které případně radí členským státům, jde o specializované banky. A tady dochází k střetu zájmu. Je to případ z roku 2000, kdy příslušný státní úředník byl z, z Eurostatu tedy přešel do jisté banky a byl na tom tak špatně, že mu měsíc trvalo, než si vybral banku pravidla Eurostatu se změnila a jsou nyní zastarala, ale je to bod, kterým bychom se měli v tomto složitém světě plném pokušení zabývat. Neměli bychom být naivní a neměli bychom se omezovat pouze na technickou kontrolu. Jde také o střed zájmu, který se zde vyskytuje. Děkuji, Udo. Äh, pane, pane Eckerholm, co se týká hospodářské situace vnitřních, eh, z členských států, tak bych chtěl rozlišit tři boku. Za prvé jsou to spekulantské aktivity v současné době, že státy se stávají oběťmi v hospodářské situace a situace na finančních krizi, eh, v trzích. To je potřeba zdůraznit, ale to není naše téma, protože za to neneseme odpovědnost. Vždycky se ukazuje prstem na jednotlivé státy, jako by byli jediní, ale oni nejsou samo, osamocení. Druhá věc, co se týká vašeho hodnocení vztahů já to bych to vyjádřil méně zdvořile než Jean-Paul, jsou soukromé banky, které radí členským státům, jak mají zacházet s údaji. Potom jsou také problémy, co se týká hodnocení stavu údajů a členské státy ještě před krátkou dobou vlastně se vyjádřili k tomu, ústavu více kompetencí. Je zde tedy v současné době nějaký průlom v tom, že by měl úřad dostat větší kompetenci, tak aby ústřední údaje členských států mohly být skutečně skladovány na úřadní úrovni. Potom je zde třetí věc, a to platí pro více než jeden členský stát. Máte pocit, že za databáze jednotlivých členských státech Evropský, Evropské unie, co se týká veřejných institucí a právních předpisů pro soukromé aktéry jsou dostatečně správné, korektní, tak aby skutečně ta akreditovaná data byla pravdivá, protože co se týká schromažďování centrálních dat jednotlivých států, jak tedy můžeme zjistit, zda ta data jsou skutečně pravdivá. Týká se to i soukromých institucí, co, jestli jsou ta akreditovaná data skutečně vypovídající. Neměli bychom tedy zajišťovat to, aby ta, základ, ta zhromažďovaná data jednotlivých států byla skutečně přiměřená. Wolf. Děkuji. Moje hlavní otázka týkající se kompetencí, ta již zde zazněla. V mnoha oblastech, které jsou kritické, se snažíme vybudovat dohledové mechanismy. To platí pro průmyslovou špionáž, to platí pro politickou špionáž, pro korupci a podobné věci. Má Eurostat také nějaký, inter, nějaký interní oblast, kde se snaží zjišťovat určité indicie, zda zde mm, je potřeba stanovit určité mechanismy tohoto typu. A za druhé, co se týká kolegů, vašich kolegů, myslím si, že jsou členové tedy 27 členských států. Kdybychom si tedy vzali příklad eh, řeckého zaměstnance, nepostupuje třeba poněkud jinak vzhledem k Řecku než ti lidé, kteřích se to netýká? To znamená, jak, jakou roli hraje národnost eh, z jednotlivých zaměstnanců v těchto věcech? Um, thank you. Děkuji. Edvarde. Děkuji. Pane Akorolme, určitě máte před sebou spoustu práce. A my si uvědomujeme, že statistiky se liší. Jedna věc je měřit, kolik ptáků předlétá nad zemí a jiný výpočet HDP. A některé statistiky jsou zkoumány z jiných důvodů. A nyní hovoříme o normách eurozóny. Takže si myslím, že otázka návštěv a rozhovoru s pracovníky statistických úřadů je důležitá sama o sobě, ale domnívám se, že když dochází, řekněme, k podvodům nebo něčemu podobnému, tak je třeba se spolehnout na lidi v terénu jaké zastoupení uživatelů statistik a osob, které jsou schopny varovat, které existují. O tom vím, kdy delegace může přijet pohovořit s pracovníky. Samozřejmě to je užitečné, ale je třeba se spolehnout na lidi v terénu, kteří mohou poznat, zda údaje jsou nebo nejsou sfalšovány a někdy jsou údaje předávány správně v uvozovkách, ale normy pro, pro účetnictví eh, nejsou tedy řádné. A došlo k případu, že u cashflow tedy údaje byly správné, ale ty podklady byly tedy falešné. Jak řešíte tuto situaci? Děkuji. Někdo další chce položit otázku? Já se pokusím o exkurs do minulosti. Já jsem byla jako pro vytvoření SGAPu a během eh, jednání za parlament jsme se velmi snažili abyste získali větší pravomoci. A pan Radomaku byl na druhé straně stolu za německého předsednictví a možná se změnil v současné době již. Problém byl v tom, že členské státy nechtěly předat pravomoci, nechtěly ustoupit a velmi jim záleželo na možnost vyšetřovat vlastní statistické údaje a parlament nezískal tolik, kolik chtěl. A dnes za parlament máme také poměrně nedobrou představu o deficitních řízeních a pravomocích, které existují. A tyto postupy jsou předmětem spolurozhodování a já vám, já vám ty informace, já to poskytuji více členům výboru než vám. Parlament bude na vaší straně ve snaze větších, získat větší pravomoci pro va- vaši instituci. A kromě toho je tu také panel zúčastněných stran, který jsme vytvořili, kde já zastupuji parlament a kde je možné také slyšet hlas uživatelů a kde je možné hovořit o charakteru statistik, zda se jedná o správné statistiky a, zda, a až budeme mít program, tak ho dostanou všichni členové. Tolik jsem chtěla říci, není to ani tak otázka, jenom jsem chtěla promluvit o pozadí celé problematiky. Máme asi 10 minut na vaši odpověď, takže snad budete mít dost času. Děkuji mnohokrát. Pokusím se odpovědět najednou, nenutně v pořadí, jak byly otázky položeny. První otázka týkající se naivnosti. Věřím, že nejsme v systému naivní. A potom, co jsme zaznamenali, bychom neměli být naivní je důležité ne, poukazovat na určité země, ale měli bychom vzít v úvahu, že skutečně by se něco mohlo vstát kdekoliv a musíme být schopni tyto věci zjišťovat. Jak už jsem řekl, pokud dochází k podvodu, tak je velmi obtížné takový podvod zjistit a to se týká i soukromého podnikání. Ale tento systém je mnohem větší a musíme udělat to, co je možné výzva, problém Evropského statistického systému je, že veškeré základní údaje vycházejí z národní úrovně a potom jsou zpracovány Eurostatem. Ale Eurostat nedokáže zlepšit kvalitu, pokud je kvalita u zdroje špatná protože ty údaje jsou pouze zpracovány Eurostatem a není možné jejich základní kvalitu změnit. Abychom zajistili kvalitu a spolehlivost, bude třeba dbát zdrojů. Další věc, která velmi komplikuje národní účty, je finanční inženýring, který probíhá v posledních letech. Když řeknete, že soukromí bankéři kupují pracovníky, kteří vědí, jak se tyto věci statisticky upravují, tak to probíhá trvale. A nemusí to být ve špatné víře, ale někdy to je z nedostatku informací. Lidé si kupují informace, aby pochopili, jak některé transakce jsou v statistickém systému zpracovávány. A v tomto směru bychom se měli snažit rozvinout transparentnost, aby tyto informace neměly takovou cenu na trhu. Měli bychom snížit jejich tržní hodnotu zvýšením průhlednosti, aby to bylo dostupné pro všechny. A je třeba vytvořit jednotná pravidla a jednotný přístup k průběhu těchto transakcí. Další věc tato zkušenost nám ukázala, že tak, jak se na to dívám, SGAP by měl mít odpovědnost za budování systému, zda to, jak jsme systém vybudovali, podpoří spolehlivost systému. Máme kontrolní mechanismy, máme systém, kde nezávislí profesionálové mohou posoudit, na základě svých odborných znalostí ten systém a tyto lidé nejsou pod tlakem. Pokud je o ověření realizace, tak eh, to přesahuje naše možnosti. My nemáme zdroje na to, abychom eh, ověřovali, jakým způsobem jsou věci naplňovány. A nakonec eh, to jsou úkoly také Eurostatu. Eurostat by měl mít ty metody a zdroje, měl by mít možnost zasahovat do systému hlouběji, aby provedl potřebné kontroly a měl jistotu, že informace, které dostává pro agregaci, jsou dostatečně kvalitní. Vzhledem k našim zkušenostem z dávné doby to ukazuje, že legislativa nedává Eurostatu dostatek pravomocí, aby mohl zasahovat hloubě do systému. A v tomto konkrétním případu proběhla řada debat a návštěv a řada diskusí také se konala na téma, jak by ten systém měl být upraven. A věřím, že to vše je správné, ale nakonec tedy informace a jejich použití tedy nepřinesly správné výsledky a Eurostat neměl skutečně možnost jít dále. Na základě toho SK podpoří větší kontrolní pravomoci Eurostatu, aby Eurostat mohl převzít tuto odpovědnost. Ale jak už jsem řekl v úvodu, to je věc, která musí být podepřena zdroji. Není možné mít situaci, kdy máte určitou odpovědnost a důvěru, ale nemáte příslušné zdroje proto aby bylo možné provádět kontroly, když existuje přesvědčení, že je kontrol třeba. Pokud je o pravomoci SGAPu v tomto procesu, to je diskuse a zajímavá otázka. Zatím proto nemáme dost informací. Já jsem svědom toho, že se jedná o tom, jak by SGAP měl řešit situaci jednotlivých zemí ale jak už jsem řekl v úvodních poznámkách, máme pocit, že bude třeba vyhodnotit jednotlivé země a posoudit celý systém, aby bylo možné poskytnout dobré informace pro řízení systému. A zkušenost ukáže, že legislativa by nám měla toto umožňovat. A uvidíme, zda skutečně text, legislativní texty to splňují. A za tři roky můžeme tu situaci vyhodnotit a uvidíme, zda legislativa je přiměřená. Budeme mít dostatek zkušeností a budeme také schopni dát určité rady parlamentu, pokud jde o proveditelnost a funkčnost celého systému. Jedna otázka se týkala Eurostatu, zda Eurostat a jeho interní fungování to umožňuje. Já myslím, že tu máme zástupce Eurostatu, mohou možná na to zareagovat. My se o to pokoušíme. Jedna věc je důležitá mít eh, existující systémy, které umožní konzistentně kontrolovat příslušné statistiky, aby bylo možné rozpoznat problémy v systému. Pozitivní je u řady ekonomických statistik je, že to je celkový systém. Ty jednotlivé součásti by měly do sebe zapadat. A pokud dochází k odchylkám v některých částech, tak se to může časem odhalit. Děkuji mnohokrát. Pokud někdo další chce položit rychlou otázku, tak má možnost, tak jsme možná skončili. Děkuji vám. Určitě budeme i nadále sledovat vývoj v této oblasti.